Dobrý den. Iniciamo. Zahájíme naše dnešní zasedání. Už proto, že dnes dopoledne máme tři různé diskusní panely, takže musíme dodržet čas, který jsme si vyhradili. Jako vždy, a to platí pro kolegy poslance, Máte pořad jednání ve svých složkách, byly provedeny změny. V porovnání s předběžným pořadem jednání tyto změny už byly oznámeny všem poslancům. Pokud nemáte námitky, tak pořad jednání je tímto považován za schválený. A nyní přistoupíme k bodu číslo dvě to znamená sdělení předsedkyně. Dnes dopoledne, jak víte, máme veřejné slyšení o reindustrializaci Jižní Evropy a na konci dopoledne od 12.45 do 14:15. Zde bude servírováno občerstvení a proběhne také prezentace generálního ředitele CERN. To občerstvení bude přímo v sále a prezentace také. Členové výboru ITRE jsou srdečně zváni nám eh, toto společné posezení z CERN. A nyní přistoupíme k bodu číslo 4, veřejné slyšení na téma reindustrializace Jižní Evropy. Především zde vítáme všechny účastníky. Pro mě je skutečnou ctí zahájit toto zasedání. Jsem velmi ráda, že je zde celá řada kolegů dnes kteří s námi přišli diskutovat o tomto tématu. Zvláštní díky bývalému státnímu tajemníkovi pro průmysl a ministru hospodářství Portugalska profesorovi Mateusovi, který bude mít úvodní slovo. Děkujeme také akademikům, zástupcům průmyslového sektoru a občanské společnosti, protože takto bude prezentováno dnešní téma z celé řady úhlu. Evropa prožívá hlubokou hospodářskou krizi a jižní země obzvlášť trpí zápornými dopady této krize. Uzavírají se výrobní centra a to má za následek velké sociální a hospodářské náklady. Je třeba oživit eh, průmyslovou výrobu, především tedy v Jižní Evropě. To je velmi nelehavá otázka, je to otázka společného zájmu pro Evropskou unii. Toto slyšení se skládá ze tří částí. První panel se týká klastrů a inteligentní specializace jak můžou tyto klastry přispět ke konkurenceschopnosti určité geografické oblasti. Druhá část bude věnována tomu, jak zajistit udržitelnou reindustrializaci a třetí část se bude týkat ožehavého tématu financování. My zde hovoříme o finančních nástrojích a partnerství. Každá část se bude skládat ze dvou nebo tří prezentací a na konci každé části proběhne diskuse. Toto slyšení by mělo být stimulem pro naše poslance, jak je také napsáno ve zprávě o reindustrializaci Evropy, měl by to být impuls k podpoře konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Proto jsem velmi ráda, že teď mohu dát slovo panu Butikoferovi, který je zpravodajem k této průmyslové iniciativě. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval vám a koordinátorům jednotlivých politických frakcí za to, že zorganizovali toto slyšení a zároveň bych rád přivítal naše hosty. Název reindustrializace Jižní Evropy by se dal považovat za příliš silný. Možná, že by mohl být i špatně pochopen tím, že popíráme stávající průmyslovou sílu jižních zemí. O to se nejedná ovšem. Jedná se o to, že hledáme strategii pro posílení průmyslu, zvláště na jihu Evropy. Toto přichází v kontextu sdělení, které prezentovala komise minulý rok září, což také zdůrazňuje cíl obrácení směru oslabení evropského průmyslu s cílem dosažení podílu 20 HDP pro výrobu do roku 2022. Já a všichni experti, s kterými jsem hovořil, mají za to, že je toto velice ambiciozní cíl, ale je jasné, že těžko bychom takovéhoto cíle dosáhli, pokud bychom nemohli najít strategie, které posílí průmysl ve všech částech Evropy. Zároveň musím dodat, že podle mě není možné vystoupit se stávající ekonomické krize. To platí dvojnásob pro naše jižní evropské státy, aniž bychom nepodpořili stávající sílu průmyslu. To by naše měla být naše společná obava, protože se týká nás všech. Jenže mě překvapilo, že sdělení komise neobsahovalo zvláštní kapitolu o jihu. A já při přípravách zprávy jsem se zaměřil na otázku, zdali bychom neměli najít konkrétní strategie a nástroje, které by pomohly přímo jižním státům Evropy přímo pro obrácení a zvrácení tohoto průmyslového trendu. Proto jsem navrhl schromáždit určité představy, které platí pro jich, abychom jim v tomto pomohli. Silně věřím, že takovýmto způsobem bychom mohli vytvořit přístup, který posílí konkurenceschopnost a udržitelnost, protože tyto dva principy se vzájemně nevylučují dají se skombinovat a tak by se vzájemně posílili. O tom jsem přesvědčen. Nám nejde pouze o principy, ale i o nové nápady. Až dojde na poslední téma financování, tak zjistíme, že existuje mnoho představ, mnoho nápadů, strukturované obligace pro malé střední podniky, dejme tomu. A my si musíme položit otázku, zda je to praktické řešení, které nám pomáhá v situaci dnes nebo do budoucna. To, to jsou praktické otázky, eh, které jsou pod podle mě nejpřínosnější. Takže ještě jednou to bych rád slyšel od našich expertů a děkujeme za eh, dnešní panel. Děkuji kolegovi Butekoferovi a teď zahájíme první část tím, že dáme slovo profesoru Augustovi Mateušovi. Prosím. Good morning. Uh, I would like to, to begin by thanking the, the invitation for this important Děkuji za pozvání na tuto významnou schůzi a využiji dnešní mých 15 minut, abych vám přednesl představu, který se někoho, kdo se zabývá přednášením o této otázce už 40 let a někdo, kdo je zároveň, byl zároveň ministr hospodářství dva roky. Já vám přednesu hodně informací, ovšem ne všechny, protože to není možné vyčerpat během 15 minut, které mi jsou dány k dispozici. Mluví se o reindustrializaci a renesanci. V dnešní době se všechno mění vzhledem k tomu, že my pracujeme na dvourychlostních ekonomice, kde je e, celá řada transformací založených na způsobu, kterým vytváříme hodnotu a hodnotu různých ekonomik, zvláště e, v nových zemích. Já tady užívám především EU 15 ne protože se chci navrátit do minulosti, ale jak víte, nové členské země šly novou cestou. Od roku 2000 do roku 2012 jsme ztratili v 15 zemích během tedy rozšíření 5 milionů pracovních míst, ale vytvořili jsme asi 6 až 6,5 milionů pracovních míst v komunikaci a dalších podnikatelských službách. Čili pokud se podíváte na výrobu, tak ta čísla nejsou eh, tak vzdálená od globalizace, od nových paradigmat znalostní ekonomiky. Tato a informační společnosti. Tato krize má velké, velkou finanční dimenzi. Je to konkurenceschopná krize v celé Evropě i v jižní Evropě. A jižní ekonomiky zaregistrovaly od roku 2007 další pokles zaměstnanosti v průmyslu oproti průměru EU 15. Takže to ospravedlňuje zaměření na reindustrializaci v jižních státech Evropy. Destruktivní aspekt krize, zvláště v Portugalsku a Španělsku, vytvořili a další zemi, která není tedy součástí Irsku, jaký, jakousi destrukci, která se týká především méně konkurenceschopných firm. Takže co se produktivity týče, ta čísla jsou daleko zajímavější než v minulosti. Čísla jsou jasná. Já to vidím agresivněji než to tady padlo. Já si nemyslím, že 20% se jako cíle dotkneme. Takovéto číslo pro podporu politiky nebude fungovat, ani Lisabonská strategie nefungovala z důvodu voluntaristických čísel. Pokud se podíváme na čísla od roku 2000 do roku 2012, tak tady vidíme pokles poměrně významný a je překvapivé, že jedna z největších evropských ekonomik Francie je víceméně jižní hospodářství jižního typu i centrálního typu je zemí, která byla nejvíce ovlivněna s tím, že výroba teď pokrývá asi 10 pokud se podíváme na stav po krizi, tak můžete srovnat Německo s dalšími zeměmi a je jasné, že Francie a Itálie oproti Španělsku, Portugalsku a Irsku utrpěli v tomto kontextu nejvíc. z tohoto grafu to jasně vyplývá. Vidíte, kde je největší pokles, ztráty ve výrobě a nahoru jde především podnikatelské služby a informace ve všech zemích vidíte, že celková bilance je pozitivní s jedinou výjimkou a to, tou je Portugalsko. A v Irsku i ve Francii celková bilance také není dobrá. Nicméně je patrné, že v Evropě nejsme příliš schopni využít takovéto restrukturalizace, abychom posílili potenciální HDP, abychom dosáhli žádoucích cílů v zaměstnanosti. A proto naše cesta růstu zůstává pod očekáváním. Tento proces je nesmírně složitý. Nejedná se zde pouze o výrobu, ale jedná se o celkový stav ekonomiky. Jsme svědky globální fragmentace v hodnotových řetězcích. To, jak si sektor narušuje a vytváří to, čemu říkáme proces sdílených hodnot Není to proces pouze na úrovni podniků nebo otevřených trhů. V konvenčním přístupu otevřené makroekonomiky je to přístup, který zachází dál než OMC a OECD stanoví. To je jasné a my distribuujeme čím dál tím více sektory, ne sektory, ne, ale aktivity. Některé aktivity vytvářejí větší hodnotu a některé jednoduše ne. Zvláště pokud se jedná o demokracie, kde se respektují environmentální pravidla a občanské hodnoty a tak dále. Čili Měli bychom se zaměřit na sektory a ne výrobu ve starém slova smyslu. Podle mě nová klasifikace ekonomických aktivit částečně problémy řeší, vyřeší. Výroba ovšem je něco jiného proti tomu, na co jsme byli zvyklí z minula. A já jednoduše nevidím podporu všech trendů, které se tvoří národně a mezinárodně, jakožto podporu trendů výrobu z minula. Sdělení komise o tom není a reindustrializace neznamená návrat do minulosti. Není to revoluce, není to ani konzervace, je to nový nástroj pro země, regiony, nadnárodní unie prostřednictvím vzdělání, znalosti, díky dovednostem a kreativitě, abychom řešili stav globalizace jakožto novou příležitost. Pokud by se jednalo o návrat, tak až v budoucnu kdy průmysl bude získávat nový význam globalizace vědy, dovedností a dalších procesů efektivity pro uspokojení, očekávání a diversifikace globálně, sociálně a individuální s ohledem na udržitelnost a environmentální principy. Takže plně souhlasím s tím, že krize v konkurenceschopnosti navazuje na e, vztah mezi udržitelností, kohezí a konkurenceschopností dnes v, naši, v našich společnostech. Hodnota čím dál tím více bude zakládána na znalostech a ne na konkrétním procesu, kdy e, se odkláníme od surovin ke konečnému produktu. To je minulost výroby, ovšem ne budoucnost. V zásadě je to velice náročné pro průmyslovou politiku, protože v průmyslové politice budeme muset změnit téměř vše. Budeme se muset odklinit od vertikálních politik založených na sektorech a zaměřit se na to, o čem se mluví dnes. Klastry, horizontální politiky a kombinované činnosti výzkumných středisek škol, podniků, nicméně velmi konkrétním a otevřeným způsobem. Zaměření průmyslové politiky by se mělo týkat vytváření hodnoty pracovních míst, růstu. Není relevantní kde. A měli bychom se také odklonit od nějakých obecných podmínek. To je důvod, proč se Evropa dostala do mnoha paradoxů. Protože když ex post hodnotíme naše aktivity v oblasti strukturálních fondů a evropských politik, tak zjistíme, že tady jsou paradoxy. Investujeme hodně peněz do malých výsledků nejde nám o investice více peněz, ale spíše o zaměření fondů eh, s účelem větší pravděpodobnosti úspěchu. Takže programovací metody založené na výsledcích, to je něco, co bychom měli brát vážně. Potenciál, ní výsledky nejsou dobrým průvodcem. Vodítkem by mělo být něco, co nám umožní udržet to, co děláme dobře a rychle se odklonit od toho, co děláme špatně. Takže podle mě musíme integrovat průmyslové a regionální politiky. Zjistíte, že na toto téma tady máme hodně prezentací. My bychom se měli zaměřovat na jádro metodologií, ale neměli bychom národní ekonomiku nebo region odklonit od našeho paradoxu. Měli bychom je zapojit do toho, co děláme ve výzkumu, v dovednostech a zapojit je také do nových řešení, spolupráce a tak dále. A podle mě je třeba mít tři přístupy tři přístupy centrální, kde máme koeficient 3.0 a další protože máme hodně podniků v Jižní Evropě, které mohou vstupovat do nových materiálů, nových produktů a ty vyžadují vědu a technologie, které jsou produkovány jinde v Evropě, jinde ve světě. A ne pouze v regionu a v příslušné zemi. A také máme na mnoha univerzitách, na výzkumných e, střediscích hodně vědomostí, které nemohou být využívány pouze lokálně. I na tom by se mělo pracovat. Takže je třeba o to otevřít více demokracii, větší konkurenceschopnost pro globalizaci a nepokoušet se odklánět transformaci. V Evropě máme podle mě program, problém. A to musím říct otevřeně. Pokud se podíváme na svět a na Evropu, tak u nás jsme liberálnější oproti rostoucím ekonomikám, které máme v Asii, v Japonsku a to eh, byl problém, když jsem byl eh, ministrem hospodářství, snažit se vysvětlit kolegům, proč eh, pozice Evropy by měla být vyvážená v ohledně textilního průmyslu, ocelem, budování eh, lodí, dopravy. Prostě měli bychom v Evropě se snažit vytvořit konkurenceschopnost podniků, nová pracovní místa a to za účelem zlepšení životní úrovně našich obyvatel. Bohužel Evropa se v minulosti dostat do situace, kdy eh, toto ubývá na úkor pochopitelně výroby, průmyslu a tak dále, což souvisí s, na, s neschopností dát do rovnováhy několik politik konkurenceschopnosti průmyslu a další a eh, je třeba nalézt příslušnou bilonci, protože budoucnost v tomto ohledu je založena na koherentním přístupu s ohledem na cíly společné měny. Krize eura je zároveň porušením všech principů, které vyučujeme na univerzitě ohledně koherenci ekonomické politiky. Vytváříme tvrdé klima pro rozpočtovou politiku. My využíváme úrokovou míru a směný kurz pro vytvoření jednoho cíle s tím, aby ceny se udržely 2% růstu a s fiskální politikou se pokoušíme dělat úplně všechno. To není možné, to není koherentní, dostane to Evropu do náročné situace, čehož jsme ostatně svědky. Takže reindustrializace na jihu Evropy by měl být relevantním cílem, ale zároveň bychom měli světu ukázat, že je možné být nejenom merkantilističtí a že je možné hrát konkurenceschopně na trzích a že oproti tomu bychom mohli vytvořit něco koherentnějšího v rámci rovnováhy. A řešením bude vytváření také nových eh, pracovních míst a hodnoty do budoucna. Re- industrializace pochopitelně zachází dál v konkurenceschopných faktorech. Je to také praktická záležitost. Nejedná se pouze o inovaci a diferenciaci, protože my žijeme v období, kde kultura, dědictví, kreativita a imateriální faktory jsou zásadní pro vytváření hodnoty. Je to stejně tak důležité jako inovace. Technologie je na nejvýš relevantní, ale využití našich dějin, civilizace, kultury pro vytváření diferenciálních produktů pro světový trh je také na nejvýš případné. Eh, Evropa jakožto turistická destinace role cestovního ruchu v Evropě je také základ pro rozpracování tohoto přístupu, protože cestovní ruch, není o technologii, je to o získání pracovních míst pro kulturu, pro dědictví. Ano, už se ubírám ke konci. Takže já bych asi zapomněl na těch 20%, protože to nás sice přivede k větší mu podílu v HDP, ale k menšímu v Evropě. My potřebujeme příspěvek pro vytváření HDP, protože dnes máme hodně průmyslu a služeb, máme hodně služeb a průmyslu. Pokud se podíváme na znalostní ekonomiku, tak ta vzkvétá v primární produkci. Pokud se podíváme na mm, celou řadu primárních výrobků, tak zjistíte, dejme tomu, že víno nevytvoříte v Evropě tím, že z rozinek uděláte něco bílého nebo červeného. Prostě vytváříte z toho něco udržitelného. A to a udržitelnost je nový způsob vytváření hodnoty, kdy význam výroby spočívá v tom, že se nevyhnuté věcem, které budou ze zásady průmyslové. Jinými slovy, využití materiálu jiným způsobem, jak propojit sklo a kov, eh, jak nalézt novou nový způsob rafinování ropy, alternativní energie. To je nový svět výroby, který bude založen na vědomostech, znalostech a možnostech využívání nových procesů a produktů. V zásadě je třeba se za, eh, zaměřit na úkoly, ne na, jenom na zboží a služby a, na, a také na věci, které přinášejí hodnotu a intenzivní práci mezi institucemi a organizacemi. Eh, slyšíme explicitní hlasy ohledně Jižní Evropy. Hlasy konkurenceschopnosti zasnívají silně na jihu a jak už jsem říkal, v zemích jako Itálie, Francie nebo Řecko, kde proces přizpůsobení byl velice tvrdý a z globálního hlediska nebyl dobře řízen. Nicméně pokud se podíváte na Německo a srovnáte Německo s dalšími zeměmi, tak zjistíte, ani Německo nestíhá eh, oproti rychlosti, kterou zaznamenáváme jinde, čili je to problém celoevropský. Tady bychom si také přáli jiná řešení. A z praktického hlediska je to tak, že trhy fungují, co se týče hodnoty, ale ne objemu a cen. Co je relevantní pro podnik, je to, co prodá, což je založeno na cenách. Především pokud se podíváme na Německo, kde je největší výkon ve snížení relativní cen pro vývoz, tak je to také ekonomika, která je na tom nejlépe, co se týče vývozu. A na jihu Řecko, Portugalsko nebo Španělsko na tom nebyly tak jinak oproti Německu. Tady máme Švédsko také, ale to není člen euro oblasti. Tady je hodně dalších informací a co je relevantní pro globalizace a export. Je to přidaná hodnota, ne hrubá čísla. To jsou prostě různé aspekty specializace, hm, konkurenceschopnost, konkurenční výhody. Co se týče hrubého vývozu a přidané hodnoty, tady je to úplně jiné, protože hrubý export sám o sobě nestačí, protože v tom máte i dovoz a další zdroje. A je na čase, aby se Evropa podívala na účast globalizaci oproti tomu, co si přejeme, to je přidaná hodnota, kde máme zároveň čísla pro obsah nebo podíl exportu v různých ekonomikách, je jasné, že je tady třeba dělat ještě hodně. Pokud budujete Evropskou unii, tak by bylo dobré mít preferenci pro Evropu, ne z právního hlediska, ale kolaborativní způsob vytváření hodnoty a dá se udělat hodně, ne pouze na národní bázi, na evropské bázi můžeme udělat hodně pro přidání hodnoty do našeho vývozu a na závěr tři návrhy z praktického hlediska řešení, strukturální krizi v konkurenceschopnosti. To vyžaduje tři věci. Kumulativní zlepšení eh, hodnoty produktivity, protože v Jižní Evropě se nejedná o výkonnost, je to podíl v globálním hodnotovém řetězci. Čili je tady problém se specializací ve fragmentovaném řetězci z globálního hlediska. Je třeba prioritizovat lepší spíše než kvantitu, kvalitu spíše než kvalitu. Kvalitu spíše než kvantitu. A co se týče produktivity, tak tady jde o růst, o faktory, ne o jednoduché věci, je to kolaborativní přístup. Pokud chcete dělat něco produktivního, selektivní výběr fondů a spolupráce, pojďme dělat s podniky to, co se dělalo s univerzitami, pojďme spolupracovat na vytvoření skutečné hodnoty. A pak vývoj nových faktorů, nenákladové konkurenceschopnosti. My musíme prodávat světu a našim obyvatelům v naší činnosti to, co jsme nekoupili. Musíme prodávat naše vědomosti, naši kreativitu, naše schopnosti, přinášet nová řešení na trh. A v neposlední řadě mít intenzivní a takzvaně chytré, to je takový trendový výraz. Musíme být chytří, co se týče globalizace. Globalizace není důvod našich problémů. Důvod našich problémů je to, že nejsme lídry v globalizaci. Historie Evropy na tom spočívá. Portugalsko a Španělsko kdysi rozdělilo svět na dvě části. My se nesmíme globalizace bát, naopak musíme mít nástroje pro globalizaci. Evropa s vlastní měnou neinvestovala hodně do světa. Ekonomika nebo skupina ekonomik, které vytvoří silnou mezinárodní měnu, ale nebudou investovat do ostatních částí světa, no to je záhada. Silná měna je pouze hodnotná, pokud se investuje. Děkuji za pozornost. Děkujeme kolegovi Mateušovi za jeho zprávu, i když hovořil dvakrát déle než eh, měl povoleno, což v Evropě není úplně běžné. Slovo má kolegyně Carvalho, prosím. Uh, thank you very much for... Děkuji. Děkuji, pane profesore. Velmi zajímavé, velmi důležité téma, které jste tady představil. Ráda bych se vás zeptala na vztah mezi investováním do znalostí a hospodářským růstem. Víme, že nestačí investovat do výzkumu a vzdělávání, abychom dosáhli hospodářského růstu. Máme příklad Portugalska. Investujeme nebo investovali jsme do výzkumu a do vzdělávání a na hospodářství se to neprojevilo. Ale to je obecně, myslím si, případ celé řady jižních zemí, jihoevropských zemí musíme mít splněny další podmínky. Vy jste se o některých z nich zmínil. Makroekonomické podmínky, fungující trh. Eh, aby se tedy znalosti promítly do hospodářství, ale i když jsou všechny podmínky zajištěny, tak co nám pomůže dosáhnout toho, aby znalosti, které se vytvářejí v Evropě, se promítly do nějakých konkrétních produktů, služeb eh, v Evropě a ne někde jinde. My máme třeba ten příklad eh, fotovoltaické techniky, která se vyvinula v Evropě, ale vyrábí se někde úplně jinde. Takže co můžeme udělat, eh, aby se ty věci vyráběly tam, kde jsou vymyšleny, nebo není to zase až tak důležité? Já si myslím, že ano, protože to vytvoří pracovní místa. Mám pocit, že jeden z důležitých faktorů je existence výborných univerzit. Třeba Stuttgartská univerzita. Nejen infrastruktura, ale v Evropě vidíte, že kolem skvělých nejlepších univerzit v jejich okolí jsou eh, hospodářské regiony, které nejvíce vzkvétají. Takže zajímalo by mě, jak se díváte na tuto otázku. Děkuji. Velmi stručně. Jedna věc je, že musíme být mnohem přesnější, pokud je o rozdíl mezi výzkumem a inovací. Výzkum samozřejmě probíhá na institucích, které dělají vědu. A inovace ta se odehrává na trzích. Inovace je jednoduchá, výzkum je složitý. Takže často v Evropě a především v zemích Jižní Evropy přistupujeme k inovacím tak, že zůstáváme nahoře, ne dole. Takže jedna z věcí, jak můžeme vyřešit ten váš problém, je, že když se půjde o inovace, tak půjdeme na trh, půjdeme do těch společností, půjdeme na místa, kde se ty věci odehrávají. A v tom procesu by se Evropa mohla hodně naučit od Spojených států. Tam používají veřejné peníze, aby se rozšiřovaly informace, výsledky výzkumu, inovace, aby dali malým a středním podnikům praktické věci, aby mohly být inovativní. Takže to je jedna věc. Druhá, je, že věda je univerzální. Věda není regionální. Obsah vědy nebo obsahy vědy jsou globální, univerzální a dnešní přístup je lokální. Globalizace je silnou podporou pro územní hodnoty Tam eh, se můžou vytvářet pracovní místa, bohatství, všechno, co si dokážeme představit. Ale univerzity, i velmi dobré univerzity, by měly být cestou ke globálnímu vědění, které existuje na světě. Neměly by být eh, regionálně omezeny, neměly by mít regionálně omezený přístup. A my toho musíme takto využít. Pokud chceme být úspěšní v Evropě, musíme vytvořit nějaké regiony, kde máme skvělé univerzity a výborné společnosti, které vzájemně spolupracují, ale pracují společně pro svět a pro sebe. Takže to je problém toho, že musíme přesně říci, jaká má být průmyslová politika, jaká má být hospodářská politika, neznamená to, že bychom se měli nějakým způsobem obracet na média, na sdělovací prostředky. V Evropě nemůžeme přijímat politická rozhodnutí a vládní rozhodnutí proto, aby se o ně hovořilo v hlavních večerních zprávách. My musíme zavádět nástroje, které by se promítaly 24 hodin denně do skutečné ekonomiky, a do toho, co vytváří hodnoty. Musíme spolupracovat se skutečnými organizacemi, skutečnými podniky, musíme se zaměřit na sdílené hodnoty a musíme spolupracovat, zaujmout přístup založený na spolupráci a zároveň musíme vytvářet univerzity, výzkumná centra, výzkumná střediska, která vytvářejí znalosti, znalosti, které jsou zakořeněny v lidech, kteří mají určité schopnosti, ale jsou také schopni reagovat na podmínky, které vyplývají z ekonomické situace. Když se vytváří znalosti na univerzitách, když se potom tedy, když tam nebude to vybavení, tak bude docházet k odlivu, odlivu mozku. A to je problém smýšlení, problém mentality, je to problém zodpovědnosti a také problém odvahy, protože ta situace odvahu vyžaduje. Děkuji, děkuji panu profesoru Mateušovi za toto upřesnění v rámci odpovědi. A teď zahájíme první panel, který se týkal klastru a polu konkurenceschopnosti. Slovo má pan profesor Makios Deset minut. Já vás prosím, abyste opravdu dodržel čas, který vám byl vyhrazen. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru, já hned přistoupím k hmatatelnému řešení pro problém, který tady paní nadnesla. Vytváření klastrů je nástroj pro regionální rozvoj. A pokud se podíváte na svět inovací, tak inovace dnes může svět změnit. Protože je to inteligentní myšlenka, ale stane se produktem. A právě o to jde. A tím nástrojem je vytváření klastru. Třeba Skype, ten změnil Estonsko. Třeba Finsko má inovativní vzdělávací systém a díky tomu se stali jedním ze světových lídrů v technologii. Co jsme udělali v Korálii, v Řecku, v minulosti, v té iniciativě na vytváření klastrů, probíhá to posledních 6-7 let, je to takový katalyzátor, který podporuje podnikání, inovace a regionální rozvoj. Jak to uděláte? musíte dát mladým lidem příležitost podílet se na rozvoji země a musíte jim dát vizi. A ta vize v Řecku i kdekoliv jinde je ta, že dva půl tisíce let tomu se v Řecku změnil celý svět díky Agoře, díky té tržnici, kde se lidé scházeli a diskutovali. Byli to filozofové, byli to vědci. Například Perikles, Euklides, Euklidova geometrie, Archimedes, inženýrství, Platon, ten změnil lidské chování a Aristoteles použil svět řeckého jazyka a tím se změnil svět eh, v průběhu té první globalizace. Takže dáváme mladým lidem vizi a dáváme jim cíl. A tím cílem je inovace vytvářená v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku nebo někde jinde. Proč? Protože dnes díky internetu se můžeme rozvíjet regionálně a konkurovat eh, celosvětově. To je ten hlavní princip, o kterém se, jsem se zmínil na začátku. Co je to klastr? Michael Porter v roce 1998 řekl, že je to geografická koncentrace vzájemně propojených nezávislých společností a institucí, to jsou univerzity, v určité oblasti, takže je to takové jádro. Takže Platí tam úspory z rozsahu, je to tedy otázka spolupráce, ale také vzájemné doplňkovosti. To jsou klíčová slova. A pro mě je to také tvořivost, kreativita, radost stvoření. A to my musíme v Evropě podporovat. Musíme se vrátit ke kreativitě, která je zdrojem potěšení, zdrojem radosti. Pokud to neuděláme, tak budeme v obtížné situaci. Takže Průmysl, výzkum a inovace v regionu by měly spolupracovat. Co jsme udělali v Korálii? Není to jednoduchý úkol. Korálie funguje jako katalyzátor, která združuje průmyslové podniky, akademii, ale také veřejné aktéry EU, finančníky, bankéře, také rizikový kapitál, ale také média, poskytovatele infrastruktury a tak dále. A jak to děláme? Za prvé, nejdříve celou oblast zmapujete. Vyberete si určitou oblast a řeknete, tak tam mám 10 společností, které mohou sehrát určitou roli například v mikroelektronice. A když máte zmapovanou situaci, tak přistoupíte k fázi 1, což je implementace pilotního programu, abyste zjistili, zda těch deset společností může vzájemně spolupracovat, zda mohou vzájemně vyrábět a pak do toho začnete zapojovat univerzity, výzkumné instituce a tak dále. Ve fázi 2 potřebujete financování, abyste mohli dokázat, že tento systém, že tento ekosystém může společně pracovat a vyrábět produkty, které přinesou bohatství zemi a Evropě. Za šest let, v tom šestiletém období, Korália vytvořila malý zázrak pro Řecko. Vytvořili jsme mikroelektronický klastr, který dnes má 130 členů, 80 společností, 40 univerzit a podobných institucí a dalších institucí jako EPR, právníci a tak dále. A v uplynulých dvou letech jsme vytvořili nový klastr ve vesmírných technologiích a potom hrací klastr v moderních herních technologiích. To také může vést k civilizaci díky té třírozměrné vizi našich technologií. V tomto ekosystému platí, že všechny ty tři oblasti jsou z oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou důležité pro všechno například i pro lékařství nebo i pro další technologie. A to je opravdový zázrak. Jak říkám, máme teď 130 členů tohoto klastru. A myšlenka, že bychom združili tyto lidi, tyto aktéry, byla opravdu skvělá, protože jsme je dostali dohromady, oni teď společně pracují, teď se k něm přidávají i americké společnosti, které přicházejí do Řecka, mají tam svá designová střediska a toto je jen příklad toho, co jsme udělali a od fáze 1 do fáze 2 se všechny ty ukazatele, pokud o zaměstnanost, příjmy a tak dále, se zdvojnásobily, či dokonce strojnásobily, což dokazuje, že ta situace je opravdu zrá a my vyvážíme naše produkty do celého světa a ty produkty jsou tady, abyste se na ně mohli podívat. A co se stane ve druhé fázi, kde bude tedy financování z Řecka i z Evropy. Výsledek bude 40 nových produktů pro mezinárodní trh. Je to projekt tedy ve smyslu sítě, což je univerzální projekt a dosahuje opravdu skvělých výsledků v tomto aspektu. Dále jsme vytvářeli také inovační centra a provozujeme je tam, kde fungují velké společnosti, fungují jako eh, takové inkubátory. Jedna z těchto společností je v Patrasu a je to opravdu velmi úspěšný model, protože tak eh, přitahujeme mladé lidi, kteří začínají podnikat. Univerzita je opravdu v blízkém okolí a to je velmi důležité, jak jste říkali před chvílí. Další věc, my zdůrazňujeme podnikání mladých, urychlujeme jejich podnikání. Každý rok eh, dvakrát, třikrát pořádáme na univerzitách eh, dny, které jsou věnovány kariéře, rozvoji kariéry. A každý rok 20 eh, lidí vyšleme do zahraničí, do Berkeley, Georgia Tech a tak dále, aby viděli jiný svět, aby viděli ten americký svět, který začlenil mladé lidi do výrobního řetězce. A samozřejmě začali jsme také s Eurobankou projekt EG, Enter Grow Grow, Grow Go. Takže tam máme 23 společností, které jsme si tedy vybrali a budeme jim poskytovat poradenství. V průběhu jednoho roku budou mít intenzivní kurz, eh, aby se zaměřili na podnikání a aby přinesli nové produkty pro Řecko, pro řecké prostředí. Samozřejmě jsme také panevropskou, celoevropskou sítí a pracujeme se svými evropskými projekty pro rozvoj jižní a východní Evropy. Až jsme zapojeni do dvou projektů, jedním z nich je Seneco, který chce posílit excelentnost klastrů a klastrové organizace v jižní a jihovýchodní Evropě. Proč to děláme? My eh, školíme manažery klastrů všude v jižní Evropě, v jeho východní Evropě a daří se to opravdu velmi dobře, protože jsme do toho zapojili národní manažery i naše vlády a všichni společně pracují, aby vytvořili klastry ve své vlastní zemi a aby se staly celoevropskými. Takže ta politika klastrů je zaměřena na to, že by se vytvořily nové strategie, aby se maximalizoval regionální potenciál, který zajistí větší regionální a přeshraniční spolupráci v Jižní Evropě. Takže co opravdu přináší změnu? Přístup eh, ze spoda nahoru, mezinárodní spolupráce, inovace, export, talentovaní lidé, silné a udržitelné nástroje pro budování klastru. A Řecko už nám dalo návrhy pro podnikání a biznis v zemi, například zdanění, soukromé a veřejné financování. My fungujeme jako konzultant, jako poradce pro vládu a účastnili jsme se také hodnocení rizik, pokud jde o klastry a vytváření klastru. Potenciál Řecka to je zemědělství, eh, lodní průmysl, cestovní ruch. Proto jsme si vybrali informační a komunikační technologie, protože to je nástroj pro rozvoj v jakékoliv oblasti. A nakonec bych rád řekl, že když se obracím na vás, na Evropu, chci vám říci, že musíme mít jednotný patent, jednotný přístup. A protože to nám zatím v Evropě chybí. A potřebujeme sítě takzvaných business angels. My potřebujeme peníze ne od bank, ty nám je nedají, ale potřebujeme peníze které by podpořily rozvoj malých a středních podniků. A samozřejmě potřebujeme také identifikovat možnosti pro inovace. Takže vidíte, že informační a komunikační technologie mohou pomoci zemědělství i dalším oblastem. A je třeba vytvářet takzvané inkubátory. Eh, v těchto členských státech musíme zapojit mladé lidi do procesu inovací a rozvoje. Děkuji. Děkuji pane profesore, za tuto zajímavou ilustraci a nyní dávám slovo doktorce Ortega Argiles, která je odbornicí na a, <laughs> specializaci, na takzvanou inteligentní specializaci. Raquel Ortega Archiles, prosím. Anche lei 10 minuti. I vy máte 10 minut. Dobré ráno a děkuji mnohokrát za pozvání. Nyní se pokusím. Pochopitelně mám tady celou řadu věcí v této prezentaci. Během posledních tří let jsem to prezentovala mnohokrát a mám toto založeno na důkazech, které se nám dostaly do posit ze zemí Jižní Evropy. Toto je má osnova a já přejdu na kontextualizaci v rychlosti. Asi všichni víte, o co se jedná. Dále specializované principy, chytré specializované principy, evropské regionální výzvy na jihu, výzvy jihu pro implementaci těchto chytrých strategií, dále kroky RISu a pak některé příklady založené na reindustrializace, ne na implementaci a v neposlední řadě na základě těchto případových studií ve Španělsku, Itálii, Řecku, na Kypru a ještě mi něco chybí, ano, Portugalsko. Jaké jsou sektorální priority? Jak už jsem říkala, přeskočím některé slajdy. Já se omlouvám, že jsem vám nepředala prezentaci předem, ale pokud byste si ji přáli, tak vám ji mohu poslat. Strategie pro takzvanou chytrou specializaci. Klastry pro konkurenceschopnost Neexistuje jedna velikost pro všechny. Tato strategie by měla být integrována a vyžaduje přístup založený na lokalizaci, kde jsou tato místa, kde se má specializovat a jaká je charakteristika prostředí a společnosti, kde k implementaci dojde. Takže Eh, to se musí upravit na místní kontext a zároveň je třeba zvážit různé schémata industrializace, která už v dnešní době platí. Takže pro regionální inovaci jsme viděli celou řadu řešení, zvláště s ohledem na industrializaci, o které dnes mluvíme, a existují některé regiony, které se snaží obnovit tradiční sektory buď modernizací nových technologií nebo diverzifikovat technologicky. A co se týče technologických změn a inovací, jako je případ Balear, Balear kde se využívá nových inovací, dále využívání nových inovací, tak jako v případě Itálie a historického dědictví. Některé přístupy, které je třeba podnikat v tomto kontextu, ty se dají klasifikovat eh, jakožto společenské. Tady jsou velké problémy spojené s nezaměstnaností v mnoha regionech ty by se měly řešit eh, rekvalifikací novými dovednostmi. Máme velkou nezaměstnanost mládeže, 60% v těch regionech Španělské, Itálie, Řecka. Dále státnutí společnosti a na místo problému by se mělo jednat i o příležitost. Byli jsme svědky toho, že jsou určité regiony, které podnikají nové aktivity nebo implementují nástroji pro uh, podnikání v této oblasti nebo poskytování eh, nových služeb v případě zdraví a takzvaných životních věd. Dále jsou tady vzdálené oblasti, které eh, čelí problému odlivu mozku a depopulaci, čili je třeba navýšit mobilitu pracovníků, a výzkumníků, sociální inkluze, přístupnost a tak dále. Dále problémy spojené s odkláněním rizika. Podnikatelství není tak dobře rozvinuto v těchto regionech, takže musíme pozbudit činnosti, které eh, se eh, snaží podnikatelství podpořit na všech stupních vzdělání a zároveň eh, jsme byli svědky toho, že v mnoha eh, regionech eh, panuje nedůvěra v vládní instituce a také špatná percepce s tím, že tato politika těžko může sloužit jejich potřebám vlastnictví. Tady vidíme otázky inovace, problémy proporcionality, takže jakákoliv eh, otázka chytré specializace, klastry nebo reindustrializace by se neměly zakládat pouze na penězích, které dostanou ze strukturálních fondů, Mělo by se jednat o doplňkové financování z různých zdrojů. Dochází eh, bohužel k dvojímu eh, problému. Málo soukromých investic do výzkumu vývoje a kapitálu a také malé veřejné investice, čili nedostatek likvidity v některých těchto zemích eh, přiměřenost implementace rizika je také vyšší než v jiných zemích. Dále tady je problém s fragmentací, eh, čili eh, vidíte na některých slajdech, že většina sektorů řeší téměř stejné aktivity, stejné podsektory v mnoha regionech, musí se vyhnout této duplikaci a musí prokázat, kde v hodnotovém řetězci má region konkurenceschopnost, konkurenceschopnost aby prokázala tuto výhodu oproti jiným zemím v Evropě nebo jiným regionům, třeba i příhraničních. Dále je tady problém vlastnictví a zakotvení. Máme problém se silným lobováním, což demoralizuje také eh, soukromé zapojení, protože v některých případech jsou to úplně stejné podniky, které budou získávat financování, takže je tady problém zapojení zainteresovaných stran, aby se prokázalo, že vlastnictví eh, výhod bude rovnoměrně rozdělené mezi všechny aktéry. Zároveň jsme byli svědky toho, že v těchto zemích je velká regionální disparita, čili problém eh, s přístupností, jako dejme tomu na jihu Itálie, tam se také řeší otázky klimatických změn jako dezertifikace, nejme tomu na jihu Portugalska, Španělska, Itálie. A tyto výzvy by mohly být ovšem také příležitostí pro nové průmyslové sektory, dejme tomu recyklace odpadů, na některých třeba ostrovech. A v neposlední řadě výzvy inovace, komplexní, fragmentovaná byrokratická regulace, o tom už tady něco padlo dneska, a e, nedostatek efektivity v transformaci těchto vědeckých inovací do praxe. Toto jsou tedy kroky, které byly nastaveny pro nové strategie v regionech. Já mm, se toho nedotknu do podrobností, protože to víceméně asi znáte, ale uh, pouze několik příkladů. V prvním kroku e, analýza profilování regionu co nejlépe. Máme tady také problém kondicionalitu e, ve strukturálních fondech. Tady je e, žádost o analýzu silné, slabé stránky a příležitosti, které region má. Kromě ovšem této analýzy silných, slabých stránek jsou ty, které je kombinují s takzvaným benchmarkingem pro eh, globální konkurenceschopnost, protože eh, těch pak využívají pro poměřování konkurenceschopnosti na mezinárodní eh, bázi nebo v regionech. V, v Španělsku je to příklad, dejme tomu Navary, nebo v případě Aragonu, kdy dochází k návštěvám ostatních regionů, protože než budou prioritizovat, tak je třeba zjistit, zda je možné spolupracovat e, v této oblasti při jiných příležitostech. Veřejné konzultace mnohé regiony provozují fóra, a snaží se zapojit zainteresované strany co do největší možné míry. Dále se podíváme na priority. Jak hledat hlavní reindustrializační schémata v případě Vary se snaží vytvářet různé klastry, které jsou významné pro region v rámci průmyslových sektorů, dejme tomu klastry pro zachování zaměstnání, eh, zaměstnanosti na určitých cílových hodnotách nebo co se týče výhod konkurenceschopnosti do budoucna, kde Ehm, se zdá, že má Navara výhodu. A dále, co se týče třeba Emilio romány, eh, tady jsou klíčové výhody v určitých eh, sektorech a v posílení stávajících klastrů. Čili oni analyzují typy činností, které mo, musí dodržovat, které pak dodržují tato kritéria. Ta, čili tady máme celou řadu různých příkladů pro zaměření analýzu. Dále v implementaci jsem uvedla několik příkladů potenciálních možností pro Eh, dodržování určitého mixu, který by posílil tyto klastry, dejme tomu stimulování vědecko-výzkumných aktivit, posílení průmyslového výzkumu a technologického transferu, technologický upgrade, zvláštním technickým vzděláním a třeba v případě Castilla Mancha také vytváření takové eh, znalostní eh, vouchery, které umožní zapojení do práce regionálních univerzit a jejich práce s malými a středními podniky, aby posílili svou konkurenceschopnost globálně. Pokud tedy nikdy nespolupracovali s firmami, tak pochopitelně nikdy neposílí globální konkurenceschopnost. A ještě jeden příklad a pak už skončím. Sice to není příklad z Jižní Evropy, je to nizozemský příklad, je to makroregion, který byl vytvořen eh, s dalšími 19 eh, regiony ve čtyřech jihoevropských zemích. Snaží se vytvořit kritickou mase. Někdy, někdy mají výzkum jako na univerzitách, ale nemají podniky, které by měly zájem o výsledky této práce, čili aby mohli konkurovat globálně, museli navázat spolupráci mezi regiony z různých zemích. A to je dobrý příklad. A já, když pracuji s regiony na, jiži, na jihu Evropy, tak se jich ptám, zdali něco takového mají a nemusí to být zvláště v jejich zemi, může to být v sousední zemi. Tady máme e, návrh reindustrializačních schémat eh, s, eh, s příklady, které jsem tady prezentovala. Děkuji. Je mi líto, že vás musím napomínat, abyste dodržovali čas, ale je pravda, že čas se nám opravdu krátí a já bych chtěla nechat prostor i pro diskusy, do které už se přihlásilo několik kolegů. Takže každý máte dvě minuty, abychom potom dali prostor také našim řečníkům, aby mohli zodpovědět vaše dotazy. Nejdříve se chci zeptat pana Butekofera, jestli chce položit otázku jako zpravodaj a pak dáme slovo ostatním kolegům. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych položil otázku profesoru Makiosovi. Týká se to role, kterou mohou hrát Experti mohou hrát eh, podporování expat. Jakou roli mohou hrát v podpoře těchto klastrů eh, cizinci žijící na území těchto regionů může v Evropě docházet k takzvanému odlivu mozku, ale může se také stát, že tímto způsobem bychom se mohli naučit změnit svůj koncept, že bychom nehovořili o odlivu mozku, ale naopak, že bychom použili to bohatství těch zkušeností některých z našich nejlepších mozků, které jeli do zámoří, a abychom ty jejich znalosti využili pro rozvoj našich klastrů. Máte nějakou zkušenost, která by byla cenná? Já bych byla raději dala kdyby měli slovo všichni, kteří chtějí položit otázku a potom tedy byste měli příležitost tyto dotazy zodpovědět. Pilar del Castillo, prosím. Děkuji, paní předsedky prezentace. Pokusím se také být velmi stručná a zaměřit se na otázku pro vás oba. Vy si můžete vybrat, kdo mi zodpoví. Týká se to informačních a komunikačních technologií. Staly se realitou, horizontálním faktorem a můžeme říci, že teď ovládají v podstatě veškerou společnost a celý průmysl. A možná by bylo dobré, abychom jim věnovali určitou část ve všech svých úvahách, protože my hovoříme o informačních a komunikačních eh, technologiích z hlediska toho, jakou jich máme potřebu či nedostatek, ale Měli bychom je analyzovat, měli bychom provést diagnózu toho, co potřebujeme pro svůj průmysl na jihu, ve středu, na severu. Tam je otázka dovedností na univerzitní úrovni, ale i na nižších úrovních jsou zde aspekty jako infrastruktura. Například si představte v oblasti cloud computingu, kde se předávají opravdu obrovské objemy údajů ani nemusím hovořit o důvěrnosti, o bezpečnosti informací na internetu a tak dále. Jak můžeme hodnotit tyto věci v této chvíli na úrovni EU, v tomto případě tedy v oblasti Jižní Evropy? Jak se na to díváte? Jaká je vaše analýza? Co nejvíce potřebujeme a co potřebujeme naléhavě? To je tedy moje otázka. Kolega Johnson. Děkuji, kolega Johnson. Yes, thank you very much and thank you very... Ano, Děkuji a děkuji za ty velmi jasné signály, které tedy vyplynuly z vašich prezentací. Myslím si, nebo tedy, než jsem se stal europoslancem, eh, byl jsem regionálním ministrem v jednom z nejvíce globalizovaných regionů ve Švédsku. Ale je důležitá zpráva to, že tedy máme regionální klastry, které jsou ale otevřeny celosvětovému rozvoji. Máme toho hodně společného na úrovni regionální politiky, ale také na úrovni Evropy. Ale někdy je škoda, že národní úroveň nemá stejný přístup. Když eh, jsme vedli tuto diskusi v parlamentu, tak eh, se k tomu ještě vrátíme s panem Butikoferem, který je zpravodajem. V průmyslovém sektoru jsou ty nástroje nejslabší. Co bychom tedy měli diskutovat se svými kolegy na úrovni rady a na úrovni členských států? Měli bychom opravdu usilovat o to, abychom předali tyto jasné zprávy, o kterých jste tady hovořili i vy, že bez nich tedy nebudeme mít konkurenceschopnost. A když nepoužijeme slovo Evropa, tak jaké jasné zprávy také máme pro národní úroveň, pro členské státy, abychom mohli mít tyto regionální klastry, které ale budou otevřeny celému světu, protože někdy jsou zde tlaky na národní úrovni ze, ze strany tedy zúčastněných um, aktérů, někdy i ze strany podniků, které se snaží více uzavřít, eh, snaží se o určitou ochranu určitý protekcionismus, jestli se tedy mohu dovolit použít toto slovo. Takže co by se mělo tedy opravdu udělat, jak na úrovni členských států a také na úrovni EU, ale tedy především na úrovni členských států, na té národní úrovni. Děkuji. Grazie, la parola Vittorio. Děkuji, slovo má Vittorio Prodi. Prosím, Vittorio. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem řečníkům, protože to byly opravdu velmi bohaté prezentace. Já bych se rád podíval především na chyby, které jsme udělali v minulosti a které jsou zde vytaženy na světlo v těchto prezentacích. Hlavní chybou je, že jsme tu výrobu prostě vzdali. Prohlásili jsme ji za ztracenou a mohli bychom říci, it's globalization stupid. Prostě jsme je nechali, ty podniky svému osudu a přišli jsme o tolik podniků, které měly svou kulturu a měli schopnost eh, vyrábět. A měli především kontakty s dalšími podniky, s dalšími oblastmi. Takže jsme ukázali, nedostatek průmyslové politiky, inovativní průmyslové politiky. A zde, podle mě, přichází další věc, kterou bychom měli vzít v úvahu, a sice, že my jsme hodnotili ty podniky pouze podle jejich výnosnosti. A to už není možné jako jediné kritérium dále uplatňovat potřebujeme pochopit, jaká je hodnota podniku i pro ty lidi, které zaměstnává, pro tu kulturu, kterou předává celému území. Například eh, odkážu na klastr packaging v Emily Románi. To je už tedy velmi silně usazený, konsolidovaný klastr, ale i tato schopnost budovat to, čemu říkáme dodavatelský řetězec, je důležitá, protože se tím způsobem podílí na organizaci celého území. V tom je tedy skutečná síla těchto průmyslových distriktů, takzvaných klastrů. Mají globální dimenzi, ale zároveň také zachovávají nezávislost a podnikatelského ducha jednotlivých podniků. A právě to si z toho musíme vzít. Nemůžeme se dívat pouze na ty příklady správné praxe, ale celou evropskou průmyslovou tkáň musíme zasadit do systému, který bude fungovat tak, že nám umožní tyto podniky hodnotit také z hlediska jejich abych tak řekl, nehmotné kapacity vytvářet kulturu, organizovat území a také podpořit eh, výrobu. Děkuji. A teď bych dala slovo našim odborníkům, kterým poděkuji také za sebe a požádám, aby ta třetí zpráva nám byla poslána, tedy ta zpráva paní Raquel Ortega. Ostatní prezentace už máme k dispozici, takže prosím paní Ortega, aby nám poslala svou prezentaci. Takže teď je tři minuty na odpověď. Prosím, kdo začne? Uh, <clears throat> coming to the expats. otázce těch eh, Evropanů, kteří vycestovali. Já myslím, že Řecko má opravdu skvělý talent, skvělé talenty rozmístěné po celém světě. Já ze své univerzity jsem vyslal více než tisícovku lidí do světa a chci je zpátky. Poprvé to bylo v roce 1999, tam jsme americkou společnost, kterou vlastní řekové, přivedli do Patrasu a právě tato společnost tam odstartovala ten mikroelektronický klastr. Takže jde o to, aby ti řekové žijící v zahraničí přišli k nám a fungovali jako takový most, aby se tam vytvářely designová centra pro vytváření nových produktů v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo i jiných oblastí. To se může stát i jiným evropským společnostem. Mohou třeba vytvářet eh, pobočky těchto společností přímo na místě a využívat lidi, kteří budou s mnohem větší radostí pracovat eh, v okolí svého bydliště pro zahraniční společnost. V Řecku v elektrickém inženýrství a biotechnologiích máme nejlepší lidi, kteří teď nemohou najít eh, práci. Proto vytváření klastru je velmi důležitý nástroj k tomu, aby se vytvořily malé a střední podniky, a aby se využili tito lidé doma, spíše než abychom je posílali do zahraničí. Tak to je úkolem Korálie. A teď ke globalizaci. Řeknu vám, že v mikroelektronickém klastru jsme se teď spojili se všemi evropskými klastry z oblasti mikroelektroniky jeden podnik má 78 tisíc lidí, kteří pracují eh, v mikroelektronice, 50 tisíc lidí eh, v Grenoblu, dále belgická společnost, eh, holandská společnost Monza z Itálie. Tam jsme prostě vytvořili celosvětový, nebo tedy aspoň celoevropský klastr. To je cesta vpřed a vytváření klastru je podle mě nástroj, který funguje už 15 let a může vytvořit také tento globalizační přístup. A teď k vaší otázce. Musíme nově uvažovat o průmyslu. A to je ten jediný způsob, jako to udělali v Silicon Valley. Tam mají velký průmysl, mají tam univerzity Stanford, Berkeley a zástupci těch velkých podniků navštívili ty univerzity a podívali se třeba na myšlenky, které prezentovali studenti ve svých eh, závěrečných pracích a řekli, tak pojďte k nám do podniku a tam tyto myšlenky rozviňte. Je třeba zamyslet se nad tím, jak zavést inovace do systému, do reality a to je jediné řešení. A proto jsme si vybrali technologie informace a komunikace, protože to může změnit eh, celou řadu oblastí. Lékařství, cestovní ruch, kulturu, loďařský průmysl. Může to přinést eh, turistické projekty. Delos eh, v Řecku, to je nejlépe zachované historické město na světě. Můžeme vytvořit projekt, jak rekonstruovat Delost s moderními technologiemi. Děkuji. Dodržel jsem čas? Víceméně. Paní doktorka Raquel Ortega, děkuji vám za ty otázky. Já jsem expertka, která fungovala jako poradkyně v Extremaduře a Castilla Mancha ve Španělsku. A dále tedy sleduje jejich vývoj. A v těchto regionech je velký problém tedy s dovednostmi. Aby se tam přilánkali nadnárodní společnosti, aby tam vytvořili pracovní místa, největší problém je tedy vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možné uh, aby to bylo atraktivní pro ty nadnárodní společnosti. Je pravda, že mají skvělé univerzity, skvělá oddělení na univerzitách eh, v Kastilii La Mancha. Tam spolupracují třeba v oblasti fotoniky s Japonskem, s USA, ale nemají žádné styky s průmyslovým světem. Já jsem se setkala s ředitelem a oni by chtěli spolupracovat eh, s místními aktéry v oblasti obnovitelných zdrojů a solárních technologií a tak dále. Ale ty podniky v Extremaduře nebo v Castilla La Manche které se chtějí zaměřit na tuto oblast, nevědí vůbec nic o to výzkumu, který probíhá na těch místních univerzitách. A proto já se snažím podporovat tuto spolupráci, aby ty podniky, které jsou v okolí univerzit v těchto regionech, věděli, jaký výzkum probíhá na těchto univerzitách v jejich regionu a tím se potom zvýší konkurenceschopnost těch podniků a také konkurenceschopnost univerzit. Ale hlavní problém je vytvořit ty dovednosti, mít tedy pracovní sílu, která bude mít tyto dovednosti. Protože jinak eh, ty průmyslové podniky odumírají, nemají tu kritickou masu, kterou potřebují. Další bod eh, ke globalizaci. Tam je třeba signalizovat, v čem jsou ty podniky skutečně dobré a v čem mohou být odlišné. Pokud všichni chtějí dělat eh, potravinářství, zemědělství, protože třeba jsou v tom velmi dobří, třeba vytvořili nové plodiny a tak dále, tak možná tato oddělení různých univerzit jsou známé na akademické půdě, jsou známé celosvětově, protože eh, navštěvují mezinárodní konference, takže třeba na evropské úrovni jsou známé, ale místně nikdo neví, co se na těchto univerzitách děje. Takže je to důležité globálně, ale také lokálně posilovat tyto znalosti uvnitř eh, určitých eh, území. Pokud jde o národní úroveň, já jsem navštívila Itálii, setkala jsem se s Fabriciem Barkou a s celou řadou zástupců italských regionů. A oni se snaží monitorovat všechny procesy implementace této strategie chytré specializace. Zároveň se snaží vytvářet určité technologické vzorce, technologické mapování a snaží se se to určitým způsobem rozdělit, eh, dělat si priority, tím pádem tedy mají aspoň společný základ a mohou vytvářet tyto klastry na národní úrovni, protože zároveň tedy provádějí tuto analýzu. Takže Spolupráce mezi národní a regionální úrovní ukazuje na celou řadu možných eh, doplňkovostí na komplementaritu. Děkuji, děkuji všem našim hostům, protože to byl opravdu velmi zajímavý panel a teď pokračujeme. Ještě jednou tady poděkujeme a pokračujeme k druhému panelu, který se týká udržitelné reindustrializace jako první vystoupí Giuseppe Brata, který je ředitelem výrobního distriktu pro obnovitelné energie a energetickou účinnost La Nuova Energia z Apulie, takže hned mu dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za pozvání. Ve svém vystoupení se zaměřím na hledisko tedy výrobního světa, podniků, které každý den pracují v tomto sektoru. Já jsem předsedou regionálního průmyslového distriktu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Apulie se nachází na jihu Itálie, tedy konkrétně na jeho východě a já vás seznámím se zkušeností našeho distriktu. V roce 2010 region Apulie rozhodl, že vydá právní úpravu, která se bude týkat těchto takzvaných distriktů, protože toto je nástroj, kde podniky, tedy výrobci a veřejný sektor spolu začne vést dialog. V současné době máme tedy 350 podniků, 13 místních orgánů a 9 univerzit a výzkumných středisek. Těch podniků máme tedy 350 a dohromady mají 10 tisíc zaměstnanců. Jedná se tedy o sektor, který vznikl v Itálii zhruba před pěti lety a celkový obrat má miliardu eur. Zabýváme se různými sektory, různými oblastmi na jedné straně tedy máme obnovitelné zdroje energie, fotovoltaiku, větrnou energii, biomasu, máme také průmyslovou automatizaci, nové technologie, takzvané zelené technologie, o kterých budu hovořit nakonec. A potom tam máme celou část, která je věnována osvětlení a energetické účinnosti. Než začnu hovořit o číslech, abych tedy mohl přistoupit ke konkrétním eh, inteligentním návrhům na základě těchto čísel, chci předeslat pár obecných věcí. V současné době italský výrobní systém a také regionální systém v Apulii je z 90% tvořen malými a středními podniky, které jsou si už vědomi toho, že inovace a ekologická stránka jsou důležité jsou zásadní pro samotný rozvoj a udržitelnost a růst těchto malých a středních podniků. Zároveň malé a střední podniky potřebují určitou cestovní mapu, určitý směr, kterým by se ubírali. A to ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. Krize těchto let byla navíc ještě poznamenána tím, že zde chyběl tento výhled střednědobý a dlouhodobý. Pár čísel. V roce 2011 75 italské produkce energie byla představována fosilními palivy nebo byla dovezena. 25 pocházelo z obnovitelných zdrojů. Energetická strategie, národní tedy energetická strategie, o které se zatím ještě diskutuje, počítá s tím, že v roce 2020 eh, bude 62% energie pocházet tedy z fosilních zdrojů a 38% bude zajištěno obnovitelnými zdroji energie. K tomu dvě poznámky. Za prvé, rok 2012 v oblasti energetiky není tak vzdálený podle našeho názoru je důležitá mnohem dlouhodobější vize. Nestačí těch sedm let. Plánovat v tomto odvětví znamená plánovat alespoň na dalších 15 let, takže potřebujeme alespoň výhled do roku 2030. Se současnými nástroji, které jsou k dispozici, pravděpodobně těch 38% v Itálii nebude splněno. Máme zde studie, které ukazují, že když dojde k určitým změnám, také v oblasti legislativy, tak dosáhneme 33 Od roku 2004 do roku 2011 oblast, nebo tedy odvětví obnovitelných zdrojů v Itálii vzrostlo o 66 v Apulii dokonce o 700 To znamená, že vzrostl desetkrát více, než je celostátní průměr. Apulie je dnes prvním regionem v Itálii, pokud jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Dosáhli jsme tohoto primátu tak, že jsme v první fázi dávali přednost velkým především tedy větrným a fotovoltaickým elektrárnám. Apulie je prvním regionem, pokud jde o produkci, ale není první, tedy pokud jde o počet elektráren, které tedy vyrábí energii z obnovitelných zdrojů. To je tedy důkazem toho, že v Apulii se vytvořily středně velké elektrárny na zemědělské půdě tedy. Tato první fáze už je u konce a druhá fáze vidí v rozvoji těchto technologií také nutnost vytvářet technologie, které budou v souladu s místním územím, takže se vytvářejí spíše malé elektrárničky, které slouží pro, pro vlastní potřebu, to znamená třeba malé větrné elektrárny, které slouží pouze pro potřebu některých zemědělských podniků, nebo také malé elektrárny zpracovávající biomasu, pár eh, fotovoltaických panelů a tak dále. A pokud jde o dopad na zaměstnanost, tak máme studie, které cvědčí o tom, že je zde opravdu obrovský dopad. Třeba fotovoltaická oblast ta má osmkrát větší dopad než jiná odvětví. V Apulii vzniklo 10 tisíc pracovních míst pouze v oblasti fotovoltaické energie. A všichni tyto lidé jsou mladí, jejich průměrný věk je nižší než 40 let a všichni jsou eh, odborníky, jsou tedy vzdělaní inženýři, eh, vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří věří v toto odvětví a chtějí v něj věřit i nadále. Tento vývoj, ke kterému došlo v Itálii a v Apulii v tomto odvětví, byl určitě poznamenán celou řadou eh, kritických okamžiků, možná se udělaly i některé chyby, což je logické, protože se to rozvinulo opravdu velmi rychle. Za prvé je zde nejistota, právně nejistota. V uplynulých třech letech podniky, které investovaly do tohoto sektoru, byly svědky toho, že se pravidla změnily třikrát, to znamená jednou za rok v průměru. A někdy se dokonce měnili jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku. Finanční systém v této oblasti je také nevhodný, neadekvátní. Vůbec nedokáže čelit potřebám rozvoje tohoto odvětví. Studio, studie Confapi, což je Italská konfederace malých a středních podniků, která združuje 120 podniků, ukazuje, že malé a střední podniky nechtějí nevratné půjčky. Chtějí pouze daňový systém, který bude stabilní a který bude upřednostňovat malé a střední podniky, který pro ně bude výhodný. To je přání všech malých a středních podniků. Nepotřebují nevratné půjčky. Dále, byrokracie. To je hlavní překážka rozvoje tohoto odvětví. Bohužel v Itálii, abyste mohli postavit elektrárnu vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, na to potřebujete 30 povolení. Takže není možné usilovat o nějaký rozvoj, když zde máme takovou byrokraci. Další technický operativní aspekt je nedostatek přenosových sítí pro přenos této zelené energie. V některých oblastech Itálie už není možné stavět elektrárny, protože ta přenosová soustava je prostě neadekvátní, nedostatečná. V první fázi, jak už jsem říkal, v té první fázi rozvoje, se upřednostňovaly finanční investice, ve druhé fázi určitě budou eh, upřednostňovány strukturální investice. Je třeba dále investovat eh, do inovací, je třeba tu byrokraci odstranit eh, a také doufám, že zde budou platit jednotná pravidla pro celou Evropu v oblasti byrokracie. Je třeba mít eh, fiskální pobídky, které budou jednotné v celé Evropě. Podle našeho názoru je třeba prosadit myšlenku, že k rozvoji tohoto odvětví by mělo docházet na všech místech, kde se spotřebovává elektrická energie. A k tomu nepotřebujeme velké zdroje, k tomu potřebujeme mít jistotu, administrativní jistotu. Každý podnik může být schopen produkovat energii, která mu slouží k tomu, aby uspokojil své vlastní potřeby. I třeba někde jinde, než sám vyrábí. A to je pouze byrokratická otázka. Kdo vyrábí energii na jiném místě, jinde, než tuto energii spotřebovává, to je pouze účetní otázka. A pokud se nám podaří prosadit tento princip na celoevropské úrovni, tak udržitelnost zeleného hospodářství bude fungovat i bez zdrojů. Pouze nám stačí zjednodušit byrokratická pravidla. Další část, to je samozřejmě omezení spotřeby, to znamená energetická účinnost, a to jak ze strany soukromých, tak i veřejných subjektů. To je třeba zohlednit v jakémkoliv veřejném výběrovém řízení. Tam by měly prosazovat politiky snižování spotřeby energie. A subjekt, který nejlépe splní všechny tyto požadavky, právě proto, jak zde zaznělo, i z úst mých předřečníků, tak právě nejvhodnějšími subjekty jsou malé a střední podniky, které v tom daném regionu žijí, proto jsou tedy připravené využít všech příležitostí, protože své území dobře znají, jsou v něm zakořeněné. A na závěr dvě věci, chci říci, co už bylo tedy uděláno v našem regionu, v našem regionu, který označujeme jako inteligentní region, smart region, tam už se experimentuje. Byly vytvořeny pobídky pro inovativní podniky, partnerství, aby se sdílely informace a zkušenosti mezi malými a středními podniky a výzkumnými středisky a především máme celou řadu iniciativ, aby se vyváželi ty naše nové zkušenosti, které jsme se naučili. Vyvážíme do Číny, do Japonska a do dalších částí světa. Technologie obnovitelných zdrojů. Jsou opravdu různorodé. Ten náš distrikt má tedy ty zelené technologie, Máme tedy povrchové zpracování a Jasně se zde ukazuje symbioza mezi světem výzkumu a světem výroby. Tato technologie je v Itálii známa Máme zde na univerzitě v Bari opravdu skvělé výzkumné centrum, které je jedno ze dvou světových center. Jedno máme tedy v Apulii a druhé je eh, v Německu. Je to příklad zelené technologie, která nám umožňuje nadále rozvíjet udržitelnost malých a středních podniků v různých odvětvích. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Kolegům řeknu, že vzhledem k tomu, že ty prezentace byly rozdány v italštině, tak si můžete vyzvednout anglické verze ve vstupu u sálu a i těm, kteří zde nebyli přítomni, je rozešleme, protože si myslím, že jsou opravdu velmi užitečné a bylo by dobré mít je k dispozici nejen dnes, ale i pro další práci. A jako další vystoupí Immaculata Rodriguez Pinheiro, španělská poslankyně. Bez mikrofonu. Ah, perdón. Eh, decía que much... Děkuji za to, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení a že si mohu vyslechnout tak zajímavé prezentace všech předřečníků. Já vám vysvětlím situaci a také potřebu průmyslové politiky, jak národní, tak evropské. ze strany jednoho jihoevropského státu, kterým je Španělsko. Pokusím se být stručná, zaměřím se na tři oblasti. Nejdříve vám stručně vysvětlím, jaká je situace španělského průmyslu, dále vám vysvětlím, proč si myslíme, že je nutné mít evropskou politiku a reindustrializovat Evropskou unii a jaké hlavní osy zde mají být zajištěny. Pokud jde o situaci španělského průmyslu, tak pár základních údajů. Váha průmyslu obecně ve Španělsku je nižší, bylo to v roce 2011 16,9%, zatímco evropský průměr byl 19,5%. Tato malá váha průmyslu ve Španělsku souvisí samozřejmě s hospodářskou krizí, se ztrátou kapitálu v podnicích, s poklesem aktivity, ale hodně také souvisí s modelem růstu, který byl spojen především s oblastí stavebnictví. Tam byl samozřejmě dvouciferný růst, tím pádem nebylo možné čelit tomuto sektoru tím pádem eh, stavebnictví zaujalo dominantní postavení v rámci HDP. V roce 2011, nebo teď 2010, eh, měl průmysl téměř 20,20 HDP, zatímco v roce 2011 už to bylo 16,9 takže došlo k 3% poklesu. Pak ale praskla nemovitostní bublina, šlo to ruku v ruce s poklesem průmyslové aktivity v naší zemi, ale je třeba obnovit tedy tento růst a to velmi rychle, protože ve Španělsku nemůžeme mít nadále takovou zaměstnanost, kterou, nezaměstnanost, kterou máme teď, 27,2%. Stavebnictví bylo velmi intenzivní, mělo velkou potřebu eh, pracovní síly, proto mnoho mladých opustilo školy, aby mohlo pracovat v tomto sektoru a teď najednou jsou na ulici bez vzdělání a bez dalších možností, takže proto musíme rozvinout hospodářskou politiku. Změna výrobního modelu je věc, na které samozřejmě socialisté ve Španělsku hodně pracovali, požadují ji už celou řadu let. V roce 2004 jsme zahájili politiku, kdy jsme se jasně rozhodli pro diverzifikaci výrobní činnosti, vsadili jsme na podporu všech těch prvků, které mají dopad na snižování nákladů podniků. Vsadili jsme na, podnik, na politiku dopravních infrastruktur, aby se omezily logistické náklady podniků, které jsou rozhodující a samozřejmě také politika podpory pro rozvoj výzkumu a energetické politiky. Zatím se nám tedy nepodařilo snížit eh, náklady, ale to je velmi důležité. 60 eh, nákladů španělských průmyslových podniků jsou energetické náklady, mají mnohem větší váhu než eh, jakýkoliv další výrobní faktor. A proto si myslím, že Španělsko, a nejen Španělsko, ale i země, další země Jižní Evropy, které jsou v podobné situaci jako my ve Španělsku, si velmi uvědomujeme, že je nutné rozvinout průmyslovou politiku. A proto si také uvědomujeme, že je nutné na jedné straně využít ty tradiční odvětví, o kterých už zde hovořili mý předřečníci, potřebujeme také modernizaci, abychom mohli přinášet větší přidanou hodnotu a abychom byli schopni dobít větší část trhu. A také rozhodně se nemůžeme vzdát toho, jakou váhu mají ve Španělsku služby a cestovní ruch, ale je třeba je modernizovat a zlepšovat jejich kvalitu, abychom byli přitažlivější a mohli v tomto odvětví lépe růst. Bez ohledu na ta data, která jsem zde uvedla, pokud jde o malou váhu průmyslu obecně, chci říct, že zde máme různá průmyslová odvětví, která jsou silná. Jsme druhým výrobcem automobilu v Evropě, prvním, pokud jde o průmyslová vozidla. Máme také velmi dobré uh, podniky, které vyrábějí dopravní infrastrukturu. Sedm z deseti velkých podniků, které spravují infrastruktury, jsou právě španělského původu. Máme také podniky, které jsou velmi aktivní v oblasti obnovitelných zdrojů, fotovoltaické energie a řízení infrastruktury, dopravní infrastruktury, to je věc, eh, která nemůže probíhat bez státní strategické politiky na rozvoj investic. A to platí i pro další odvětví. A máme také tradiční sektory, tradiční odvětví, která se rozvinula díky podnikatelské aktivitě, to znamená zemědělsko-potravinářský sektor, textilní odvětví a tak dále. My hájíme průmysl a horizontální průmyslovou politiku, která umožní zlepšit podmínky, aby se rozvinuly ty nejlepší podniky a nejlepší výrobky v co nejlepším prostředí. V tomto kontextu je důležitá evropská průmyslová politika. A já děkuji komisi za to, že se rozhodla vsadit na reindustrializaci Evropy. Ráda bych upozornila na jeden aspekt, který je podle mě zásadní. Tato politika nemůže fungovat bez ohledu na makroekonomickou politiku a politiku fiskální konsolidace. Je těžké představit si politiku reindustrializace, když zde máme úsporná opatření, která vedou k masivnímu uzavírání podniku, protože zde není žádné inteligentní řízení. Je třeba říci, jaké politiky a jaké investice by měly být vyloučeny z výpočtu deficitu. My to chápeme tak, že výrobní investice zaměřené především na vytváření pracovních míst a vytváření růstu, ty by měly být vyloučeny z výpočtu deficitu, protože jsou to politiky potřebné k tomu, abychom rostli a abychom byli konkurenceschopnější. Také říkáme, že není možné abychom měli průmyslovou politiku, která bude dvourychlostní. Protože pokud nevěříme ve dvourychlostní Evropu, nemůžeme ani věřit ve dvourychlostní průmyslovou politiku. Takže zde nemůžeme mít nějakou průmyslovou politiku, která bude zaměřena na ty země, kde mají nižší příjmy, a potom jinou průmyslovou politiku pro ostatní země. Tohle nikdy nemůže být model, který nás vyvede v krize. Nikdy to nemůže být model pro Evropu, protože vždycky budeme mít země, které budou mít méně rozvinutý sociální model, kde budou nižší platy, protože jsou zde menší příspěvky, sociální příspěvky a méně jistot pro zaměstnance. Naopak, my musíme pracovat i na těchto frontách. Ale aby to bylo možné, je nutné, aby Evropa pracovala zároveň ve dvou oblastech vzdělávání a financování. Podle posledního průzkumu ECB španělské podniky mají náklady na financování, které jsou dvakrát vyšší než je evropský průměr. Naše malé a střední podniky platí o 5% vyšší úroky než německé malé a střední podniky. A žádný podnik nemůže být konkurenceschopný, když musí platit tak vysoké náklady na financování. A proto musíme vyžadovat, aby součástí politiky reindustrializace bylo, že se nebudou drobit finanční trhy v rámci Evropské unie. Říkali jsme, že si ve Španělsku myslíme, že i na národní úrovni je nutné vsadit na reindustrializaci. A je to logické, nemůžeme vyžadovat po Evropě něco, co neděláme ve své zemi. V tomto smyslu já a moje socialistická strana kritizuje ty velmi drastické kroky naší vlády, které vedly k omezení výrobních investic jsme přesvědčeni, že takto to dál pokračovat nemůže. Musíme sadit na tuto politiku, musíme podpořit eh, daňovou reformu, daňovou harmonizaci, která by nám dala možné zdroje k tomu, abychom financovali politiku růstu, ale i ta finanční nebo tedy fiskální harmonizace musí probíhat na úrovni Evropské unie. Když zde máme jiné základy pro zdanění, tak je velmi obtížné zachovat konkurenceschopnost. A proto politiky, které budou zaměřeny na podporu přidané hodnoty a na reindustrializaci, to jsou věci, které musí jít ruku v ruce s tím, že se budou zajišťovat stejné podmínky pro všechny evropské podniky. Tím pádem by jedny podniky nerostly více než druhé a byl by zajištěn rovnovážný vývoj. Na závěr bych řekla ještě jednu věc, která mě připadá důležitá, a to je průmyslový leadership, průmyslové vedení. Jaká je zodpovědnost podniku, aby skutečně vzniklo příhodné prostředí v jejich rámci, aby se jejich zaměstnanci podíleli na jejich rozvoji, aby se vzdělávali, aby byli produktivnější. Zdá se, že nedostatek produktivity je vždycky zodpovědností pracujících. Já si to nemyslím. Vždycky si myslím, že je to zodpovědností podniků a celého kontextu země a pokud nebudeme produktivnější, nebudeme konkurenceschopnější a průmyslová politika musí být zaměřena především na rozvoj produktivity. Děkuji. Děkuji za toto vaše vystoupení a teď má slovo pan Jansen který uzavře tento panel. Eh, Paní předsedkyně, děkuji, děkuji mnohokrát eh, za pozvání ETUC, abychom přednesli názory na tuto problematiku. Eh, my Eh, máme vlastně takový obecný náhled na to a z, z takovéto obecné perspektivy jsem také eh, připravil svůj úvod a na úvod bych vlastně zrekapituloval některá fakta. V první řadě, že Průmyslový sektor od roku 1998 do 2009 přišel v Evropě o 6 milionů pracovních míst, což je asi 17 veškeré zaměstnanosti, která zmizela během desetiletého období. A je velice důležité se podívat, nepodívat pouze na toto číslo, na další silnou stránku, která um, probíhá paralelně. A to je to, že průmysl se specializuje na určité regiony v Evropě. Já to tady eh, předkládám jako úspěch Německo v roce 1998 mělo 17,6 všech průmyslových pracovních míst v Evropě, čili asi 35 milionů. Nicméně v dnešní době, v roce 2009, má Německo 19,3 těchto pracovních míst, což je míra úspěchu, která eh, je o to významnější, pokud se podíváme o na sektor eh, zařízení a strojního zařízení, protože pokud nové ekonomiky se zprůmyslňují a vyvážejí do zbytku světa, pak potřebují pochopitelně zařízení a stroje, které nakupují v takových zemích, jako je Německo. A pokud se podíváme na tato čísla, tak v roce 1998 mělo 26% eh, všech pracovních míst v tomto specifickém sektoru, v roce 2009 to bylo až 33%, takže Třetina veškerých pracovních míst eh, v Evropě v tomto sektoru strojního vybavení a zařízení se nacházejí v Německu, což e, také zdůrazňuje fakt, že výkon v této oblasti v Německu je na tom daleko lépe než v jiných zemích v Evropě. A pokud se odkloníme od zaměstnanosti k přidané hodnotě, tak eh, nám to přináší podobný obrázek. Tady máme přidanou hodnotu německé výroby, toho procento reálného HDP. Vidíte trendový nárůst v těchto letech, pak pád z krizi a pak obnova po krizi roku 2009 a Německo už se dostalo na cíl 20% výroby v přidané hodnotě, což je vlastně předmět dnešní diskuse zde. Dále máme zbývající část euro prostoru, kde je pokles tohoto podílu v HDP. Pokud se podíváme na jiné aspekty europrostoru a především jeho, tak zjistíme, že tady je klesající trend v podílu výroby. Zvláště hmatatelné je to ve Španělsku, ve Francii také jsou tam nízké hodnoty asi 12% HDP. A pokud se podíváme na další země, tak je to 10-8%. Nicméně je třeba také se podívat na Itálii, kde Itálie eh, v tomto podílu klesá mám na mysli podíl v HDP tohoto sektoru, ale je to nadále 16%, což znamená druhé místo hned za Německem. Pokud se podíváme na Jižní Evropu, tak tady jsou velké rozdíly. Itálie není jako Španělsko, Španělsko není jako Portugalsko a Řecko bohužel je další specifický příklad. Proč je důležité si zachovat průmyslovou základnu v určité zemi, jsou k tomu dva důvody, protože silná průmyslová základna koreluje s vyšší přidanou hodnotou, což umožní vyplácet vyšší mzdy a také udržet toto navýšení. Takže jinými slovy, pokud bychom měli Eh, sociálně ekonomickou kohezi za vážný faktor, tak bychom měli toto udržovat v mnoha regionech v Evropě. Jinak dojde k nerovnováze v Evropě jako takové. Dále máme eurokrizi, protože silná průmyslová základna umožňuje zemi vyvážet, aby zaplatil za dovoz, pokud k tomu Eh, tomu tak nebude, tak tady bude deficit běžného účtu, což je problematické, protože to musíte profinancovat každý rok budování externího dluhu. Takže teď se nacházíme eh, v období velkého deficitu na jihu, kdy se budují finanční bubliny a to je prostě celý příběh této krize europrostoru. Jinými slovy, pokud chceme zajistit kohezi eura nebo zajistit jeho přežití, tak musíme mít tuto průmyslovou základnu i na jihu Evropy. Nicméně bylo by špatné tvrdit, že momentálně reindustrializační strategie na jih Evropy na jihu Evropy nefunguje. Pokud by se, bychom se podívali na politiku a program Trojky, tak zjistíme, že jeden z hlavních cílů je reindustrializovat jich za pomoci politiky flexibilizace, zvláště pracovního trhu, prostě všeho, mest, omezení mest, ochrany pracovních míst a různé výhody s tím spojené. Všechno by mělo být pružné, jde o to, aby všechno bylo, bylo konkurenceschopné z relativního absolutního hlediska, aby průmyslový sektor se opět zaměřil na tyto země. My ovšem k tomu máme výhrady a to ne z toho důvodu, že máte eh, omezené náklady v souvislosti s recesí, ale máme tady i dlouhodobé pochybnosti, protože je to strategie obecného ochuzení. Nemyslíme si, že můžete inovativní uh, a průmyslovou bázi budovat na základě ochuzení. Pokud uzavřete vzdělávací instituce, tak ochuzujete další generace a další Dlouhodobý důvod je, že výsledkem je masová imigrace z jihu, i co se týče kvalifikované pracovní síly, čili toto ochuzuje jejich perspektivy do budoucna. Čili co měl, bychom měli dělat namísto toho? Namísto této strategie flexibility my uh, podporujeme spíše investičně založenou strategii, která pracuje s těmi aktivitami a s těmi sektory, uh, na základě kterých eh, státy na jihu mají konkurenční výhodu. Takže v tomto ohledu eh, se nám jedná o udržitelnou energii, kde by měl jich určitou konkurenční výhodu. A filozofie zatím stojící je, že pokud budete investovat do těchto sektorů a budete rozpracovávat tyto produkty a služby, pak poskytnuté eh, těmto zemím určitou vývozní základnu a díky příjmům z ní mohou uh, zaplatit dluhy německým, belgickým a jiným bankám, ale nejenom to, e, tyto členské státy také zachovají svou činnost a své pracovní místa, čili je to strategie úplně jiná než stávající proti snížení pracov, životní úrovně a pracovních míst, aby se nemusel víc zavážet a nemusel se vytvářet dal, další dluh. O čem, o jakých programech tady mluvíme, o jaké investiční strategii? V prvé řadě vytvořit jakousi energetickou síť, která by umožnila udržitelnou uh, udržitelnost na jihu, to by pomohlo nejenom jihu, ale uh, jim také. Další investiční program je investice do vysoce výnosných dopravních sítí a do broadbandu, což je také typické, ale velice významné. A třetí oblast, která, o kterou nám jde, je Evropský program pro investiční granty nebo nízkoúrokové půjčky pro průmyslové podniky, aby mohly investovat do energetiky Máme tady příklad eh, z Německého institutu EV v Berlíně, kde je předpoklad 300 miliard úspor v energetice, pokud podniknete takovýto investiční program, takže 300 miliard je skutečně hodně. Dále tady máme eh, program mikroúvěru pro malé střední podniky. To je nesmírně důležité, protože eh, tady máte ty nové systémy v europrostoru, takovéto mm, programy, zvláště na jihu, by byly velice důležité, významné pro zajištění a vybudování struktur právě v této oblasti. A poslední slide, paní předsedkyně, Tyto iniciativy musí být evropské financování, musí přicházet z evropské úrovně. Proč? Protože jižní státy eh, jsou křehké, nemohou genera- eh, generovat takovéto peníze sami, čili musí to být evropské investiční programy, evropské peníze, které by měly do těch chudších regionů. Takže jde o financování Evropy, jak vidíte, my jsme k tomu přiřadili určité číslo, které ovšem diskutabilní, říkáme, že by se mělo jednat asi o 2% HDP, které by mělo jít do této investiční strategie a financování. Děkuji za pozornost. Grazie anche a lei. Děkuji. I toto vystoupení bylo velmi zajímavé a mnoho poslanců se pohlás, přihlásilo o slovo. Nejdříve má slovo pan Butikofer a stejně jako ostatní má dvě minuty. Going to... E, mám otázku na posledního prezentujícího z ETUC. K poslednímu bodu investiční financování 2% evropského HDP mě nepřesvědčuje. Zvláště protože MFF hrozí poklesem níže, čili mohli byste nám poskytnout buď magické řešení s ohledem na tento problém, nebo ETUC by uh, mohlo mluvit o dalším plánování, které jsem prostě neslyšel. A co se týče druhého bodu, strategie, energetika a efektivita zdrojů. Tomu rozumím, ale vy jste to omezili na investiční granty a na nízkoúrokové půjčky. Dokážete si představit i nějaké další věci, jako re regulace trhu na poskytování eh, dalších efektivních nástrojů a za třetí, vy jste se nezaměřovali příliš na dovednosti. V Evropě se nyní hodně diskutuje o výhodách duálních schémat vzdělání A e, mě by zajímalo, e, jaký pohled na to máte vy. Můžete nám pomoci podpořit takovéto duální systémy e, vzdělávání? Děkuji. Slovo má Andres Barea, stínová zpravodajka za frakci SD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem vystupujícím za jejich prezentace. Mohli bychom navázat na to, že otázka obnovitelných energií nesouvisí pouze s potřebou právní jistoty, ale také s potřebou eh, přepracování celého přístupu k průmyslové politice. Pak je zde otázka slabosti průmyslového odvětví kvůli tomu, že nemají přístup k financování, což je zvlášť důležité v jižních zemích. A také je zde slabost sociálního dialogu protlačovaného trojkou. A také se zde hovořilo o německém zázraku, ale zazněly zde také možné alternativy. S tím úvodem, který zde přednesl pan Butikofer, který říkal, že možná bychom potřebovali jiný přístup k jižním zemím, tak k tomu bych chtěla říci, že si myslím, že bychom nemohli dovolit, aby Evropská unie přistupovala k zemím různým způsobem, protože to by znamenalo rozpadnutí Evropské unie. Dvourychlostní Evropu prostě nemůžeme schválit ani z hospodářského hlediska, ani z demokratického hlediska. Já si myslím, že bychom měli mít diferencované financování, to ano, to je základní prvek. Je pravda, že finanční výhledy jsou mnohem nižší než 2% HDP, jako tam hovořil poslední vystupující. Proč jsou mnohem nižší? Protože zde není koncept solidarity, protože nikdo nechce přispět. Měli bychom si říci, že tento parlament navrhuje, aby bylo překonáno toto omezení, které nám rada klade. Další věc je, že je zde kofinancování, spolufinancování projektů, které nám také způsobuje problémy, protože země, Eh, které jsou postiženy, eh, nemohou přinést těch 50 spolufinancování a tím pádem jsou jejich projekty neživé. Takže banka by měla, ECB by měla najít nějaké řešení pro tuto situaci, kdy eh, by to financování mělo být nějakým způsobem orientováno, ale ne diferenciace zemí. To si myslím, že je zásadní. Promyslová politika si myslím, že je základní pro to, abychom překonali krizi a společně s průmyslovou politikou musíme mít také orientovaný způsob financování. Děkuji. Eh, la parola kolega Lange. Slovo má pan kolega Lange. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěl omluvit naši koordinátorku Terezu Manuel, která tady zde dnes nemůže být. Samozřejmě nás zajímá také otázka reindustrializace Eh, Jižní Evropy. Tam jsou vlastně vedlejší faktory, kde hrají náklady, mzdové náklady. Kolega ze Španělska nebo kolegyně ze Španělska jasně řekla, že zaměřit se pouze na eh, nákl- mzdové náklady a mzdovy to ne- mzdové náklady to nepomůže zvýšit konkurenceschopnost, ale naopak tu spirálu to bude dále roztáčet. Musíme také zhodnotit další faktory Eh, zejména otázku, zda třeba bychom se nemohli podívat do Německa nebo do Švédska na politiku inovace a potom také na otázku sociálního dialogu. Právě Německo nebo Švédsko jsou právě ty země, které mají dlouhou tradici sociálního eh, dialogu. To znamená, zda bychom nemohli definovat společnou průmyslovou strategii, například zejména ze španělského hlediska tedy by mě to zajímalo, jak ta tady tyto další faktory vedle otázky mzdových nákladů ovlivňují eh, konkur a mohly by posílit konkurenceschopnost. K tomu patří samozřejmě vedle inovací, vedle otázek sociálního dialogu také otázka kvalifikace když se podívám, tak v průměru 29 všech zaměstnanců má možnost přístupu k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a pokud jde o rekvalifikace, tam je to jenom 7 takže si kladu otázku, zda by to nebyla také otázka, jak ještě více přispět k reindustrializaci a ke zvýšení konkurenceschopnosti. Děkuji. A kolega Vittorio Prodi. Děkuji, slovo má Vittorio Prodi. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych se chtěl vyjádřit ke zprávě kolegy Braty. A říci také, že energie z obnovitelných zdrojů by mohla být alespoň částečně napojena nebo propojena s problematikou přizpůsobení se klimatickým změnám. To se týká na jedné straně používání zbytku odpadu ze zemědělství a lesnictví a biomasy a také zachování vodních toků i těch malých eh, vodních elektráren, které by mohly být tímto způsobem vystavěny na malých vodních tocích. Pokud jde o vystoupení doktora Jansena, tak eh, i to bylo velmi důležité. Myslím si, že ty 2% je realistický odhad, abychom eh, byli schopni překonat tuto stagnaci, nebo ještě hůře, tento ústup, pokles. Je jasné, že to musí být ECB, Evropská centrální banka, která přímo či nepřímo vytvoří tyto prostředky, dá je k dispozici, zajistí jejich dostupnost, protože jinak si nemyslím, že Jižní Evropa obecně by byla schopna jinak obnovit eh, svou konkurenceschopnost a to i přes nízké platy. Takže abych odpověděl kolegovi Butikoferovi, doufám, že evropské volby nám dají nějakou naději, protože pak by možná bylo možné jít směrem k eurobondům nebo projektovým obligacím, které by mohly být tomuto účelu věnovány. Děkuji, kolegyně Trautmann. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda pohovořila o investicích. Něk- několik z vás se zmínilo o problematice energie, energetiky a problematice sítí. Když se dnes podíváme na problematiku sítí, tak mohu konstatovat, že zde máme nedostatečné financování do investic a že náš přístup v rámci evropské politiky je paradoxní. Diskuse, kterou jsem vedla s Evropskou investiční bankou o financování digitálních sítí, ukazuje, že nebudeme mít investice dostatečné, protože náklady na úvěry jsou vyšší, protože Evropská investiční banka se domnívá, že investice do sítí jsou riskantnější než do energetiky například. Takže otázka je, je možné najít nějaké prostředky, abychom nicméně přispěli, pomohli k těmto investováním. Je potře- jsou potřeba veřejné záruky. Já si myslím, že pokud se z toho chceme nějak vymotat, tak musíme jít až do konce této debaty. Nemůžeme mít strategie a nástroje, které nefungují. To prostě je absolutní konstatování. Podniky, investice, ano, přicházejí tam, kde jsou přijatelné ceny energie, podmínky efektivnosti a doda- podmínky dodávání energie jsou dostatečné. Někde máme podniky, které zejména spotřebovávají velké množství elektrické energie a potřebují připojení k vysokorychlostním sítím, takže víme, jaké jsou podmínky. Vzhledem k jihu jsme v určitém období s Jacquem Delorsem vytvořili strukturální fondy, tak aby se umožnilo oživení nebo nastolení určité rovnováhy v těch šancích eh, rozvoje. Já bych navrhla, nebo byla bych ráda, kdyby naši přispěvatelé reagovali, protože to je obtížná bitva. Je to návrh, který byl již předložen, ale nebyl schválen v radě a také není zcela schválen v našem parlamentu. A tak je důležité, abychom měli programy efektivní v těchto třech odvětvích, doprava, energetika a vysokorychlostní sítě, tak jak to již bylo navrženo, ale z více prostředky, zejména pokud se týká role, které mohou hrát členské státy v rámci těchto investic, abychom vlastně se jaksi odvrátili od jejich veřejného zadlužení a to se mi zdá naprosto nezbytné. Jinak nebudou veřejné záruky, aby se nám podařilo mít soukromé financování. Můžete se dnes podívat na náš program, je směšný. Miliarda euro, jedna miliarda euro na propojení v oblasti komunikačních technologií, to ani nemá smysl o tom hovořit. To prostě nestojí za řeč ani. To prostě nestačí ani pro malou zemi. Takže to je první otázka. Druhá otázka je důležitá. Hovořilo se zde o mladých lidech. Problém kompetencí, schopností a lidských zdrojů kladu si otázku, jaké řešení by bylo, abychom přispěli k mobilitě mladých lidí. To je dobré podporovat mobilitu. Máme zde Erasmus program například, ale bylo by dobré organizovat určitou delokalizaci lidských zdrojů, zejména z dnešní nezaměstnanosti, tak aby nedocházelo ke ztrátě kompetencí, protože mladý člověk, který tři, čtyři roky nevyužívá své schopnosti, tak je bude ztrácet a bude daleko méně schopný na trhu práce. Takže jedno z možných řešení musíme na tom pracovat v rámci té iniciativy pro mládež, ale myslím si, že například návrh, který zde byl předložen v rámci evropských univerzit, to by bylo združit světové poli, světová centra výzkumu a inovací s platformami v jihoevropských zemích. To by bylo řešení, které by velmi rychle mohlo být provedeno, mohly by se realizovat projekty a bylo by skutečně zajímavé, aby se propojily tady tyto věci a aby se našla řešení také taková, která by umožnila oživení podniku. A to je můj třetí bod, budu nyní velmi stručná. Myslím si, že strategie komise, tam se stále hovoří o inovacích, o těch třech procentech, které jsme měli našeho HDP na výzkum a inovace. Hovoří se více o těch třech procentech co se, ve souvislosti s růstem, než o těch třech procentech, které jsme nikdy nedosáhli, protože jsme neměli prostředky. Já si myslím, že je potřeba se podívat na jednu věc a to, že naše malé a střední podniky, když se spojí, když se propojí, tak se jim mohou úspět. Ale jaký je problém? Kapitalizace a přístup k úvěrům já si kladu otázku, jsou zde inovace, nové produkty, nový způsob organizace výrobních procesů, ale je zde také to oživení, ta kapacita určitého území vlastně souvisí se schopností a s úspěšností oživení výroby, oživení průmyslu. Takže já se domnívám, že zde ještě nemáme dostatečnou strategii a poslední bod, myslím si také že naše veřejné trhy nebo veřejné zakázky a mám dlouhodobé zkušenosti, že bychom tam mohli zapracovat ustanovení, která by přispívala začlenování mladých, tak aby podniky, které dostávají veřejné zakázky, zaměstnávaly mladé lidi a aby jim umožnili eh, získat práci. To není dostatečné, to neřev, nevyřeší samozřejmě nezaměstnanost mladých lidí v jižních zemích, ale měla by to být určitá evropská politika, která by byla příznivá tomuto úsilí a která by byla kolektivně sdílena. Děkuji. Eh, Děkuji a slovo má pan Ody. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Několik témat k úvaze. Zejména jsme u druhého panelu. Já nejsem jistý jistý, že vyřešíme, že, že bychom měli mluvit pouze o reindustrializaci Jižní Evropy, protože ten problém je globální, týká se i ostatních území ve světě. Dvě nebo tři připomínky. Pan Brata, pane Brato, děkuji, že jste se dotkl problému norem a byrokracie ta byrokracie evropská nás skutečně zničí a ty národní dopady její. Já si myslím, měli bychom nechat dýchat naše podniky. Co požadují? Oni požadují stabilitu. Pokaždé, když jsou volby, když je nový parlament, nový ministr, nová vláda, tak se mění normy. Takže skončeme s tímto byrokratickým šílenstvím. Paní Rodriguez Pinero řekla, že španělská vláda nějak nepokračuje ve Francii máme dalších tisíc eh, zaměstna- nezaměstnaných navíc denně pokud byste měli nějaký recept, tak skutečně bychom byli pro každé, všechny členské státy mají své problémy, Španělsko začíná reexportovat, hovořili jste o rozpočtových škrtech. Všichni souhlasíme s tím, že musíme vyvážit, vyrovnat naše veřejné výdaje. Měli, bychom tedy říci, samozřejmě musí být určitá striktnost veřejných výdajů v rámci serióznosti, jak říkají Němci. Snažme se tedy poučit se z té krize. Já měl bych otázku na pana Jansena. Jsem velmi rád, že je zde. Čísla Evropské unie známe. 8% světové populace EU, 23 vytváření světového bohatství a 50 veřejných výdajů. To je výchozí bod. Co nyní děláme ve světě, jaký je? Chtěl bych se ho zeptat, jakým způsobem vysvětluje, že nebylo nebyly, nebylo více sociální konvergence na evropském kontinentu a naše bývalé komunistické země jsou nyní už devět let členy Evropské unie. Jsou tam mzdy, které jsou ještě třeba 200-300 eur. Ve Portugalsku jsou ještě také platy 400 euro například. Upřímně, myslíte si, že vytvoříme nějakou evropskou naději, když nejsme schopni s našimi odbory našimi úředníky, politickými skupinami, že nejsme schopni za devět let dosáhnout minimální sociální konvergence. Já si myslím, že bychom se za to měli stydět a na celé planetě, na celém světě se říká v obchodních dohodách, pozor, sociální normy by se měly zvyšovat v Jižní Americe, v Číně. A my jsme nebyli schopni dosáhnout tohoto zbližování v sociální oblasti. Já jsem ocenil ten příspěvek o sociálním dialogu. Myslím si, že je potřeba rozhodně zapojit více sociální dialog, aby se nám podařilo dosáhnout pokroku. A na závěr bych požádal nebo se zeptal na jeden bod. Vůbec jste nehovořili o obchodních politikách. Já si pamatuji, že náš textilní průmysl vlastně se víceméně zhroutil na základě těch politik. Nejsme příliš naivní v posledních deset let v oblasti obchodních politik. Já bych byl velmi rád, kdybychom si udělali takový debriefing, když Pascal Demry skončí svůj mandát, abychom se podívali na to, co se děje. My hovoříme o mnohostranosti, to znamená bojovat proti zákonu nejsilnějšího. Máme 230 obchodních dohod ve světě a Evropská unie urychlila urychluje jednání o bilaterálních obchodních smlouvách. Nebylo by tedy dobré, abychom se více chránili? zejména pokud jde o environmentální normy nebo zdravotní, sanitární normy. Na základě těch norm, které vnucujeme našim výrobcům vzhledem ke konkurenci ze všech těch kontinentů, kteří které opravdu se velice vyvíjejí v posledních letech, jako je Brazílie, Indie, Čína. Takže jestli ta obchodní politika by neměla být více nástrojem ve službách našich výrobců a nikoli v pouze spotřebitelů. Děkuji. Děkuji jako poslední kolega Ransdorf, prosím. Thank you. Děkuji, Když mluvíme o reindustrializaci Jižní Evropy, musíme paralelně analyzovat podobné procesy a já mám za to, že nejlepší paralela je řešení ekonomického rozkladu Dánska v 19. století, protože po ztrátě Norska na loďstva a státního bankrotu se Dánsko dostalo do velice Eh, těžké situace a srovnatelná výhoda Dánska byla, že měli alespoň v politickém vedení dva prozřetelné muže, krále a arcibiskupa Grundvika. A oni si uvědomili, že dochází k urbanizaci v Evropě, že rostou města, která potřebují potraviny, potravinové produkty. A to byla jediná možnost pro Dánsko, protože neměli žádné suroviny a žádné další zdroje, kromě produkce potravin. Takže kombinovali kapitál v malých družstvech do velkého kapitálu a založili vlastně systém zemědělského vzdělávání a také založili podniky, které byly vlastně družstvy a začaly vyvážet potravinové produkty do zbývajících částí Evropy pro to, aby mohly krmit eh, rostoucí města jinde v Evropě. A tím mám na mysli, že problém Jižní Evropy je vlastně nízká kvalita pracovní síly. Je to evidentní v Řecku, v Španělsku i v některých částech Itálie a Portugalska a Tudíž růst kvality pracovní síly je víceméně zásadním problémem pro ekonomickou obnovu Jižní Evropy. Já bych požádal pana Jancena, aby přednesl nějaké jde související s možnými opatřeními pro zlepšení kvality pracovní síly v této části Evropy. Jakožto základní výstup no, do ekonomické obnovy v Jižní Evropě, protože my mluvíme o investicích a eh, <coughs> určitých opatřeních, souvisejících s průmyslovými programy, ale podle mě pracovní síla je problém číslo jedna. Děkuji. A teď naše panelisté budou mít pár minut, maximálně tři minuty na odpovědi, protože ten poslední panel tím bude opravdu vždycky nejvíce postižen, takže není pravda, že ti poslední budou prvními. Paní předsedkyně, já budu stručný. Jsou zde společné kapitoly. První se týká investic. Investice do sítí jsou určitě nezbytné k rozvoji tohoto sektoru. Takže první prioritou, kam dát zdroje, je rozvoj sítí. A potom taky sítě, které se obracejí na sektor spotřeby energie. To je koncept, který bych zde rád znovu zdůraznil. Udržitelnost tohoto odvětví nejde cestou nevratných půjček. Malé a střední podniky nežádají o nevratné půjčky. Maximálně tedy žádají o daňové výhody, ale chtějí mít jasná a zjednodušená pravidla ve všech státech. Kolega zde hovořil o byrokracii. Je pravda, že v Itálii je potřeba alespoň tedy 30 povolení k drobné investici. To by měl být princip, který by měl platit všude v Evropě. Téměř úplné odstranění byrokracie. Náklady na byrokracii jsou relevantními náklady, téměř tak vysoké jako náklady na investici, jako takovou. Trvale udržitelný rozvoj. Odpovídám kolegům kteří zde předložili konkrétní návrhy, aby se tedy ten rozvoj stal udržitelným, aby byl obrácen na malé a střední podniky, aby zde byly jasná pravidla, ať už jde o povolení nebo o energetické kompenzace. Dnes skuteční spotřebitelé jsou velké podniky. Velký podnik, který má relevantní energetické náklady, musí mít možnost, aby si sám vyráběl energii, kterou potřebuje, a to i na jiném místě, než se sám nachází, protože pravděpodobně nemá ten nezbytný prostor k tomu, aby ve svém vlastním podniku mohl začít produkovat elektrickou energii. A to je možné udělat, když se tedy tato plynulost eh, prosadí, protože je to jen účetní položka. A když se nám to podaří prosadit, tak zde bude zajištěna trvalá udržitelnost v čase. Jak říkám, ty malé a střední podniky na našich územích nechtějí nevratné půjčky, chtějí jasná pravidla, jistá pravidla, která budou v souladu s jejich územím. Samozřejmě je nutné vzdělávání personálu. Je to odvětví, které před sedmi lety ještě vůbec neexistovalo, odvětví obnovitelných zdrojů. Eh, v Apuli před pěti lety jsme měli jen několik stovek lidí, kteří pracovali v tomto odvětví. Dnes eh, tento sektor zaměstnává 10 tisíc lidí. Vzdělávání, celoživotního vzdělávání, to je důležitá otázka. Samozřejmě otázka kvalifikací bude také zásadní. Ale lidé, kteří pracují v tomto odvětví, to jsou lidé, které, kteří dávají náplň tomu výrazu smart, chytrý. To je tak módní termín v celé řadě oblastí a především tedy v tomto odvětví. Toto odvětví musí upřednostňovat, a to je mé poslední doporučení, malé a střední podniky, které jsou jedinými subjekty, které skutečně žijí na daném území a vytvářejí bohatství na tomto území. A je to bohatství, které je udržitelné. Děkuji, paní předsedkyně bez mikrofonu. Pravděpodobně dává slovo španělské řečnici. Děkuji. Také velmi stručně bylo zde řečeno celá řada věcí, se kterými souhlasím. Je důležité investovat do přenosových sítí, aby se minimalizovaly náklady a aby se to nezapočítávalo do deficitu a také se zde hovořilo o tom, že je důležité vést sociální dialog. My ve Španělsku jsme měli vždycky takovou komparativní srovnávací výhodu a tu velmi oceňovali zahraniční podniky, které se u nás usadily, především tedy to klima sociálního dialogu. Ve Španělsku bylo dosaženo dohody mezi podnikem, mezi personálem a státem v podniku Factoria Flor a bude možné zachovat produkci eh, v tomto podniku. A to je důležité, protože sociální dialog eh, otvírá dveře. A důležitá věc, která zde zazněla k obchodní politice Evropské unie. Já si myslím, že je to nedostatečné. Je nedostatečné to, že nemáme jasně definovanou obchodní politiku Evropské unie a jako španělská poslankyně Národního parlamentu musím říci, že v celé řadě výrobních odvětví zástupci těchto odvětví upozorňovali na to, že je zde rozdíl v požadavcích na produkty vyráběné na jihovýchodě Asie a na produkty vyráběné u nás. Není zde jednotné zacházení. Samozřejmě, konkurence nemůže jít tímto směrem. Další prvek, který mě připadá důležitý, a to už je opravdu mé poslední slovo, je, jakým způsobem bychom měli postupovat v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení, když budeme vybírat eh, dodavatele a zboží. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že směrnice EU, která uvádí podmínky pro veřejné zakázky, nemůže být pouze stanovena tak, že by jedinou věcí, jediným kritériem byla cena. Je třeba vzít v úvahu celou řadu věcí, jakým způsobem se vyrábějí ty produkty, jakým způsobem je zde zajištěna energetická účinnost. Některé produkty třeba budou mít nižší výrobní náklady, ale díky potom nízkým nákladům na údržbu budou celkově ty produkty levnější. Takže to je důležitá věc, kterou bychom měli mít na paměti, když budeme vypisovat výběrová řízení, protože si myslím, že politika veřejných nákupů a veřejných zakázek a veřejných investic je základní a důležitou složkou průmyslové politiky. Děkuji. Kolega Jensen. Limited time, so I'll, uh... Mám omezený čas, takže se omezím na odpověď na čtvrtou nejdůležitější otázku, nebo co by bylo za tuto otázku. V prvé řadě, když jsme mluvili o mm, této Evropské investiční iniciativě 2%, tak jsme si uvědomili, že je to nesmírně mm, náročné z politického hlediska. Ale jaká je alternativa? Stávající stav, chudoba, nerovnost, politický extremismus, ohrožení politické evropské integrace. Takže jsme se rozhodli pro toto číslo 2%. Je to z politického hlediska náročné, ale cílem je vyvážet alternativní politiky. Měli jsme za to, že bychom se mohli připojit tady k členům parlamentu. Ano, dovednosti, investice do dovedností je nesmírně důležitá. Pochopitelně, pokud chcete investovat a kolektivní systémy vyjednávání jsou velice důležité, protože vám to umožní uh, vytvořit schémata pro kvalifikace ale je také je důležité investovat do dovedností a vyhnout se nejisté práci, protože to pochopitelně nejde ruku v ruce s investicemi do dovedností. A k čemu dochází na jeho reformy, které naopak posilují tuto nejistou práci. Takže Eh, nezapomínejme na dopady v tomto slova smyslu. Evropská investiční banka, ta je rukojmím trhů. Co se děje v této bance? Mají totiž velkou obavu z ratingu 3A a k přístupu levného financování na trhu. Pokud nebudete řešit tyto problémy, tak narazíte na další problémy, související, dejme tomu, s, iniaci, s iniciativou, kterou se rozhodla EIB investovat v minulém roce a na to mají zatím pouze 15 miliard, protože chtějí kapitalizovat eh, svoji míru, aby mohli navrátit kredibilitu ratingu 3A. Sociální dialog. Tady poukážu na integraci v Evropě. Evropa by mohla nabídnout rovnováhu mezi ekonomickým a sociálním pilířem. To je možnost pohledu na evropskou integraci. Také víme od 90. let, že existují tyto pilíře a interní trh a že je tady konkurence mezi členskými státy a sociálními systémy. Ekonomický pilíř jinými slovy byl vždy o něco silnější než sociální. A co se týče eurokrize, tak eurokrize má teď vlastně předpoklad posílit tento pilíř ještě o to více, podívat se na systémy ekonomického řízení a to, co máme a to, co budeme mít, bude, bude ekonomický pilíř, který bude nesmírně silný a úplně smete sociální pilíř. Takže pokud chcete, aby sociální dialog sehrál nějakou roli a důležitou roli, tak jakožto politici a jakožto parlament bychom měli něco s tímto pilířem udělat a dát ho do rovnováhy se sociálním. Děkuji i za tyto poznámky a nyní rychle přistoupíme ke třetímu panelu. Omlouvám se panelistům, ale vždycky na konci je toho času méně, takže máte každý 10 minut a e, nebudeme tedy mít diskusy, abychom to stihli uzavřít ve 12.30, e, což je naše povinnost. Teď budeme hovořit o finančních nástrojích. Jako první má slovo Daniel Kraus, který zastupuje Confindustry. Prosím. of manufacturing in Europe is a most serious problem. To je velký problém nejenom pro průmyslový sektor jako takový, ale pro prosperitu Evropy jako takové. A musíme uznat, že strategie Evropské unie řešit s dramatickými dopady krize, nepřinesly očekávané výsledky a musíme eh, přiznat, že se neudělalo dost. Opatření EU pro překonání krize měly všechny stejný účel nápravu rozpočtových nerovnovách, ale na druhou stranu nezvážili dopad na ekonomiku, která se nyní nachází uprostřed bezprecedentní recese. I držetelnost veřejných financí se nespochybňuje, ale nezdůrazňují se negativní dopady politiky, které se zaměřují na úspornost. Úspornost versus růst. Tady je třeba nalézt prvek vyváženějšího přístupu, který bude brát do úvahy i rovnováhu. A zároveň je důležité se zaměřit na obnovu růstu a zároveň posílit snahu nastartování ekonomiky v EU a vytvoření pracovních míst, zvláště pro mladé lidi. A myslím si, že v tomto ohledu ekonomická obnova a veškeré snahy o zaměření na průmysl a výrobu ale bez přístupu k financí bychom nedosáhli mnohého, protože to je jeden z hlavních klíčů pro úspěšnou politiku, která může reatablovat růst. A je to zásadní pro podniky i pro hospodářský růst mít přístup k financím, což je do velké míry založeno na přístupu k fondům, k investicím. V posledním měsíci půjčky pro podniky neustále klesají a úroky za půjčky se mění na základě velikosti podniku a na základě místa, kde podnik žádal o půjčku. Abych vám dal představu úroky za krátkodobé půjčky z února roku 2013 těž byly ve Španělsku asi 2,5 a v Itálii asi 4,4. V euro, europrostoru průměr asi 3,8. Hodně podniků, zvláště v periferních ekonomikách, jako na jihu Evropy, jsou nadále vyloučeny z bankovních fondů, nehledě na kvalitu projektu investice do soukromého sektoru z jiných zdrojů, jakožto investičních fondů, pojistných společností, rovněž uh, upadly dost významně během krize a budou nadále dole díky ekonomickému klimatu a finančním uh, omezením a nařízením. Toto zároveň ovlivňuje financování exportu a také investice do kapitálově investiční eh, náročné infrastruktury jako doprava. A v tomto ohledu je třeba se zaměřit na celou řadu bodů. V prvé řadě reformy evropského finančního trhu. Tady je třeba nalézt rovnováhu mezi stabilitou a finančními potřebami podniků. To znamená potřebu kalibrace parametrů nových evropských nařízení, které by neměly negativní dopad na průmysl a diskuse poukazuje na tom, že některé, některá opatření penalizují ty um, malé sektory více než velké. Dále trh povede ke konkrétním alternativám. E, toto by mělo být podpořeno. Malé střední podniky nemají tak velký přístup ke kapitálovým trhům opatření pro vytváření trhu eh, by měly mít za cíl vytvoření transparentnosti malých středních podniků a snížit eh, cenu transakcí, také podpořit šíření nejlepších možných praktik, co se týče vytvoření trhu s obligacemi, na které dosáhnou i malé střední podniky, kdy střední podniky by hrály velmi velkou roli. Rizikový kapitál to je další klíčový nástroj z makroekonomického hlediska a v dnešní době penzijní fondy a pojišťovací podniky eh, nehrají velkou roli. V této oblasti ve Spojených státech je tomu naopak, to bychom měli řešit na národní úrovni pozitivní rámce, včetně daňových pobídek pro rizikový kapitál, eh, by se měly vytvořit a finanční nástroje EU zpravované investiční bankou demonstrovaly silný dopad na ochranu úvěru a financování kapitálu. A vzhledem k této zkušenosti je třeba financovat relevantní programy jako Horizont 2000. A v neposlední řadě by bylo dobré zdůraznit na závěr, že úspěšná politika, úspěšná průmyslová politika vyžaduje adekvátní financování a v tomto případě rozhodnutí z rady v únoru není povzbudivé. Rozhodnutí na cyklus 2014 až znamená je historický úpadek oproti předešlému cyklu. navzdory úsporám alokace financí by měly být aspoň konzistentní s novými prioritami Evropské unie a zároveň by tady eh, měly investice sehrát svou roli pro nový růst. Děkuji, pane doktore Krausi, za toto vystoupení a nyní má slovo eh, pan Wolf a eh, Think Tank, prosím. Děkuji. Děkuji za vaše pozvání, souhlasím s velkým dílem toho, co nyní uvedl pan Kraus. Já jsem si vyslechl diskusi během poslední hodiny a půl a v první minutě jsem si říkal, že si zahraju na Ďáblova advokáta. Mm, industrializace totiž není řešení všeho. Já si vzpomínám na období před pěti lety, kdy tendence bylo vysmívat se německému průmyslovému modelu a všichni se domnívali, že budoucnost leží ve službách. Souhlasím, že toto je tedy významná otázka, ale také vás upozorním, že bychom to měli neměli přehánět, protože existují určité sektory, dejme tomu sektory služeb, které sehrávají stejnou roli v ekonomické obnově a my bychom neměli na tyto sektory zapomínat, protože jsou zásadní pro naše hospodářství služby jsou zásadní a kdybychom na ně zapomněli, tak by to byla velká chyba. Takže jsem si zahrál na Ďáblova advokáta. No a teď eh, klíčová problematika reindustrializace na jihu Evropy, zvláště finanční aspekt. Já bych zahájil slajdem, který schrnuje ehm, klíčové body. Jich a střed Evropy mm, už zažili významnou deindustrializaci v, v předvoji krize. Dále, během posledních let došlo k pokroku do určité míry v navýšení exportu, což naznačuje, že už jsme svědky určitého posunu v výrobních schématech jednotlivých zemí. Dále máme strukturální překážky růstu ty proberu v rychlosti, protože bychom se měli zaměřovat na financování a v neposlední řadě eh, přístup k financím na jihu Evropě je problém. Na to už tady bylo poukázáno, nicméně bych rád ukázal určité slajdy, které zdůrazní význam této otázky, co znamenají chybějící finance. A přístup k financím je právě jedna, jeden z klíčových faktorů na jihu. A myslím, že už jste viděli toto schéma do velké míry. Eh, tady je pokles podílu výroby v jednotlivých zemích na jihu. Tady máme Řecko, Itálie, Irsko, Portugalsko, Španělsko. Ovšem tady jsou velké rozdíly oproti jihu. Eh, velký pokles eh, ve výrobních sektorech a v posledních letech tento pokles nicméně se přerušil a na středu, eh, dejme tomu ve Francii, jsme zaznamenali daleko dramatičtější pokles v této oblasti. Další poměrně zajímavý diagram, který poukazuje na komponenty ve změně běžného účtu v období 2007 až 2012 protože se říká, že veškeré adjustace e, se týkají snížení poptávky. To ale není pravda. Sehrává s tou sice určitou roli, ale především export hraje významnou roli v zemích, které pracují na úpravě této bilance. Zvlášť viditelné e, je to v Irsku, kde ty jsou hlavní nací silou úpravou dnešní bilance. Ale platí to i pro Španělsko, Portugalsko a Itálie. Kde to není vidět je Řecko, tam eh, ty úpravy jsou výsledkem kolapsu dovozu a Vývozní průmysl zde vůbec neměl žádný příspěvek. No a hlavní překážky, tři body. První souvisí s výzkumem na Broglu, eh, kdy jsou hnací faktory výkonu a toto je projekt, eh, který prováděli dva italští věci, oni naznačili, že aby bylo možné růst, potřebujete mít určitou velikost. Ehm, podnik určité velikosti musí mít kritickou masu, aby mohli vyvíjet, aby mohli vyvážet a být konkurenceschopní. Tady máme problém, protože mnohé firmy na jihu mají poměrně malou velikost, čili to je problém a jsou tady regulatorní bariéry. Další obecnější indikátor strukturálních reform. Já vím, že to není čitelné, ale já bych vám eh, rád ukázal ten třetí sloupec, což je jich. Ten je poměrně červený oproti severu, Čili eh, je tady několik indikátorů, jako eh, trh práce, regulace, regulace malobchodního sektoru a tak dále. Eh, typické indikátory naznačují, že jich Evropy je na tom hůř než sever, což nahrává rozdílům v průmyslových sektorech. Eh, také vzdělávání pochopitelně. No a teď finance. Všichni známe tuto divergenci v obligacích, vládních obligacích. Nicméně eh, tyto úroky eh, mají skutečně velkou různorodost v Evropě i na jihu. A vláda ale vyplácí poměrně velké úroky a ty jsou často určitým minimem pro finanční podmínky průmyslového sektoru. Jinými slovy, pokud je tato oblast ve špatné situaci, tak to má nepřímý dopad eh, na průmysl. Pak je tady otázka bankovního systému s tím, že je nadále v problémech. Tady eh, prokážu eh, nevratné půjčky a to pochopitelně také ovlivňuje možnost bank půjčovat. Čili problémy bank jsou klíčovým problémem pro vytváření příznivých finančních podmínek pro podniky na jihu Evropy. Tady vidíme úrokové míry. Červená křivka patří Německu, naznačuje, že menší úvěry jsou k dispozici za daleko nižší úrok než v dalších zemích na jihu, což je skutečně velká nevýhoda pro podniky z jihu Evropy. Dále tady máme problém přístupu k financování. Tady ukazuji procento uplatněných a získaných půjček malých středních podniků. Jinými slovy, podniky, které požádali o půjčku a získali ji v plné výši. Tady vidíte, že Německo je úplně nahoře. Každý malý střední podnik v zásadě dostane půjčku, pokud banku požádá. Zatímco v pěti zemích na jihu tomu tak není. V Řecku je to dramaticky nízké, až 25%, pokud chcete podnik, pokud chcete půjčku, eh, tak máte vlastně 25% šanci, že tuto půjčku dostanete, protože je tady i kvantitativní omezení tedy. Diskutuje se o mnoha systémech pro řešení této krize. Investiční banka za tímto účelem chce alokovat asi 15 miliard, dále Agence France Trésor a KFV. Německá investiční banka chtějí také získat investice pro jich Evropy. KFV dokonce souhlasili s tím, že podpoří Portugalsko eh, úvěrovými nástroji a účastí v kapitalizaci malých středních podniků. Nicméně pokud se na to podíváte, tak reálně jsou tato čísla dost nízká a dali by se považovat za, jak se říkají metaforicky pouze kapkou v moři. Takže moc pomoci nemohou. Ovšem zásadní otázka je, co by mohl ECB dělat pro banky, které půjčují s nízkou likviditou. Šéf ECB zdůraznil, že je to práce, která je z technického hlediska komplikovaná. Já si myslím, že to je jeden z klíčových problémů, který by se měl řešit a měl by se řešit v zásadě hned, aby se upravil měnový mechanismus eh, tak, aby umožnil zemím, které na tom jsou nejhůř, aby mohli jednat, ale jednat by nemohli neměla jednat pouze ECB, ale měl by jednat i banky, měly by si eh, vyřešit své bilance účetní. Děkuji. Ano, dávám slovo panu Koferovi, který položí první otázku. Uh, Děkuji ještě jednou oběma přednášejícím za jejich prezentace. Mám pár specifických dotazů. Nejdříve na pana Wolfa. Souhlasíte se stanoviskem vašeho kolegy doktora Krause ohledně toho, čemu říká potřeba překalibrovat finanční sektor, aby se zajistilo, že bude větší dostupnost půjček pro podniky. My jsme vedli už tuto diskusi dříve o tedy s konfindustrií. Já jsem si to vysvětlil tak, že vlastně zabrzdíte, pokud jde o Bazilej 3, aby se zajistily větší půjčky pro malé a střední podniky. Za druhé, pane doktore Krauzi, vy jste se zmíři, zmínil o trhu eh, z bondy, z dluhopisy pro malé a střední podniky. Jeden příklad je ve Stuttgartu, který funguje poměrně dobře. Co můžete udělat vy, co může udělat EU jako taková? aby se podporovaly takové příklady a aby se šířily takovéto politiky. Dále podporujete ten návrh, který zde zazněl, že bychom měli mít eh, jednotný trh eh, pro rizikový kapitál v Evropě, jaké jsou nejdůležitější kroky v tomto směru a dále zajištění půjček malým a středním podnikům. To je otázka, kterou jsem zde zmínil na začátku, pokrytí strukturálních bondů. Na co by se to vztahovalo? Je to praktický eh, krátkodobý návrh nebo je to dlouhodobé řešení? Děkuji. Pokud zde nejsou žádné další dotazy, tak ještě než vrátím slovo oběma přednášejícím z tohoto panelu, i já bych ráda položila otázku, možná trošku obecnou, která je důležitou otázkou pro nás, pro všechny, s ohledem na nedostupnost půjček nebo na omezenou možnost úvěrovat eh, pro malé a střední podniky za velmi nevýhodných podmínek. To jsou případy, které velmi často vedou eh, k uzavření těchto malých a středních podniků, ukončení výrobní činnosti. Co by opravdu mohly udělat Evropská investiční banka a ECB? Kdybyste měli, nechci říct si kouzelnou hůlku, ale kdybyste měli nějaký prostor pro kreativitu, co byste navrhovali? Co by se mohlo udělat? A co si myslíte o té záhadě, která je v Evropě v tom smyslu, že ECB dá k dispozici bankám, především v některých zemích, úvěr za velmi nízké, téměř nulové sazby? A když tyto úvěry se konečně dostanou k malým a středním podnikům, tak je těch peněz mnohem méně a za mnohem vyšší úroky. Takže na to si stěžují všichni předseda komise, zodpovědní činitelé z členských států, ale nevíme, co se dá dělat. Já nevím, kdo by na to měl odpovědět, kdo by měl dosáhnout toho, aby část těchto tak levných úvěrů nepodporoval tedy pouze veřejné rozpočty, ale aby opravdu byly ty peníze, které jsou učeny malým a středním podnikům, byly věnovány malým a středním podnikům za ty nízké sazby. A teď máte slovo vy v pořadí, jaké si sami zvolíte. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět ty otázky. Jak vytvoříme fungující evropský trh s dluhopisy. Já myslím, že musíme zavést a uplatňovat pravidla pro vytvoření tohoto trhu. A nemůžeme to ponechat na jednotlivých členských státech, jinak bychom měli velmi nevyrovnaný trh s dluhopisy. Takže potřebujeme konkrétní kroky a myslím si, že by to měly být také finanční instituce jako Evropská banka a další, které by se měly podílet na vytvoření tohoto trhu z dluhopisy. Druhá otázka je, zda zde může být jednotný trh pro rizikový kapitál, nebo zda zde by měl být takovýto jednotný trh samozřejmě. Protože rizikový kapitál funguje dobře v případě, když máme velkou ekonomiku, jako třeba Spojené státy, i rozměr zde hraje důležitou roli. A to nejen počet podniků, ale také velikost eh, nebo důležitost interakcí mezi těmito odvětvími. Takže Evropa nemůže ponechat eh, tuto otázku v rukou členských států. Evropa, Evropská unie musí podpořit vytvoření tohoto trhu také s tím, že podpoří členské státy, aby dali pobídky investorům do kapitálových trhů. A myslím si, že i země jako Indie teď dávají pobídky investorům do rizikového kapitálu, takže nevidím důvod, proč by Evropa neměla udělat to tež. Souhlasím s tím, že si myslím tedy, že zajištění půjček pro malé a střední podniky je řešení, měli bychom mít rámec pro toto řešení a myslím si také, že i zde Evropská centrální banka může hrát důležitou roli v tomto procesu zabezpečení. Ale chci také zodpovědět poslední otázku, kterou zde položila Patricia Toja. Myslím si, že je velmi relevantní. Dnes především tedy Jižní Evropa jak jsme viděli i ve vystoupení doktora Wolfa, máme problém tedy s cenou úvěru a problém s dostupností úvěru. V Německu 90 žadatelů o půjčku půjčku dostane, zatímco v Itálii to může být 60% a v Řecku ještě dokonce méně, 25%, 30%, takže to je samozřejmě problém dostupnosti. Samozřejmě banky nejsou šílené. Banky jednají na základě minulých zkušeností z poskytování úvěru, ale myslím si, že banky jsou také velmi zdrženlivé, pokud jde o poskytování úvěru, protože mnoho žadatelů má důvěru v průmysl v odvětvích, kde krize hraje důležitou roli. A my bychom měli svým mankám také vysvětlit eh, dlouhodobou politiku, že i ta musí být zohledněna. Musí zde být samozřejmě koherentní politika, konzistentní politika ze strany Evropské unie, například v oblasti obnovitelných zdrojů. V uplynulých dnech eh, mnohé podniky, které vyrábějí solární panely, dostaly bankovní půjčky na výrobu těchto panelů, ale teď eh, banky zase naopak tyto půjčky stahují a jsou velmi znepokojeny, protože výsledek evropské politiky, evropské obchodní politiky a ten čínský dumping eh, je velmi znepokojivý. Takže na jedné straně my říkáme, že bychom měli stimulovat eh, výrobu, že musíme stimulovat výrobu, výroba je důležitá, to my podporujeme, ale musíme také podporovat eh, financování těchto nových výrobců. Ale musíme také mít konzistentní politiku. Takže si myslím, že otázka u úvěrů není osamocená, ale jde ruku v ruce s ostatními politikami. A je to důležitá otázka nejen tedy pro parlament, ale především pro komisi. Děkuji. Děkuji také za velmi zajímavé otázky. K otázce Bazileje 3. Ta otázka, kterou zde vznášíte, je trochu komplikovaná. A já ji raději zodpovím obecně než konkrétně. Uvedu zde obecnou linii, protože specifika, specifika Bazilie 3 jsou opravdu složitá. Obecná linie je ta, že náš bankovní systém prošel obrovskými problémy také kvůli tomu, že v bankovním systému bylo velmi malé množství kapitálu a pořád je v něm velmi málo kapitálu. Takže cíl zvýšit úroveň kapitálu v bankovním systému, to je velmi důležitý cíl a neměli bychom jej obětovat, protože bez stabilnějšího a zdravějšího, finančně zdravějšího bankovního systému je mnohem větší riziko, že zase náklady ponesou daňoví poplatníci. Takže Abychom předešli finanční krizi, potřebujeme více kapitálu v bankovním systému. Můžeme debatovat o tom, o kolik více a jakým způsobem to udělat. Ale samozřejmě cíl mít více kapitálu v bankovním systému je naprosto klíčový a proto jsem velmi opatrný při podpoře myšlenky že bychom měli rozmělnit eh, Bazilej 3 v této chvíli. Možná by bylo dobré chvíli počkat, ale to je kvůli podmínkám financování v bankovním systému, ale tím eh, konečným cílem by mělo být eh, větší množství kapitálu v bankovním systému. A týká se to také té vaší poslední otázky, která se týká toho, co ještě by se dalo udělat Já bych vyjádřil určitou skepsi, pokud jde o to, že by veřejné banky skutečně mohly nahradit soukromé banky. To nemohou udělat, bankovní systém je obrovský, zná své klienty, ví, kdo je dobrý zákazník, pokud jde o úvěry, kdo ne. Takže není možné něco takového nahradit Evropskou investiční bankou nebo něčím eh, v tomto smyslu. My se ale musíme ujistit, že náš bankovní systém bude životaschopný a bude schopný poskytovat eh, úvěry bankám. A to bylo bržděno celou řadou faktorů. A jedním eh, z těchto důležitých faktorů jsou různé podmínky pro financování bank. A to vše souvisí s debatou o bankovní unii. Takže podle mého názoru nejdůležitější věc, které zde musíme dotáhnout, je plná bankovní unie, která umožní bankám bez ohledu na jejich geografické umístění, aby měli přístup k financování, aby měli přístup k vlastnímu kapitálu a mohli poskytovat úvěry ehm, podnikům. A konečně ještě další dva body. K jednotnému trhu pro rizikový kapitál souhlasím. Myslím, že ve finančním systému budeme svědky opravdu velkého posunu od bank eh, k takovému zprostředkování finanční intermediaci. Myslím si, že je to dobrý princip. Měli bychom se více spoléhat eh, na kroky založené na kapitálových intervencích. Eh, a to tež bylo mělo platit pro běžné dluhopisy a tak dále. Konečně k tomu zabezpečení. Pan Butekofr o tom hovořil. Zda se to může udělat rychle. To zajištění úvěru malých a středních podniků. Já si myslím, že je možné udělat to poměrně rychle, protože ECB to může udělat. Jediná věc, aby to ECB mohla udělat, eh, je tedy ten fiskální rozměr. Čím více toto děláte, tím větší je zde riziko pro ECB. Takže když to uděláte, musíte mít za sebou pokladnu. Může to udělat FED, ale za ním stojí státní pokladna USA, která může eh, ty ztráty pokrýt. V Evropě je to složitější, protože my žádnou evropskou pokladnu nemáme a také ECB je proto zdrženlivější a nechce postupovat rychle v této věci. Takže pokud chceme, aby ECB v tom byla aktivnější, tak je třeba vyřešit daňovou otázku a to buď eh, dohodou na poli euroskupiny, aby se pokryly další ztráty, nebo něco takového v tomto smyslu, ale prakticky pokud chcete, tak je to možné udělat velmi rychle. Děkuji. Ještě další minutu, o kterou požádal pan profesor. Děkujeme také našim tlumočníkům za toto minutové prodloužení. Já si myslím, že banky a rizikový kapitál jsou dvě různé filozofie. Já jsem žil ve Spojených státech. Měli bychom mobilizovat soukromé subjekty se spoustou peněz, aby riz- riskovali na mladé lidi. To je jediná možnost, jak se Evropa může změnit. A já si myslím, že příkladem je Izrael. Myslím si, že bychom se měli podívat na tento přístup, který je velmi úspěšný pro mladé lidi. Děkuji. Děkuji. Já jménem všech kolegů a především jménem pana zpravodaje Butekofera děkuji všem panelistům. Nepotřebujeme žádné závěry, protože vše to, co jste řekli, bude předmětem našich dalších úvah. A to je podle mě ten nejúčinnější závěr, abych vám řekla, jak to bylo zajímavé. Ještě jednou děkuji jménem všech kolegů a zpravodaje.